Αρχίζει synedriasi. συνεδρίαση. Καλημέρα no, Klidně začneme to. Začněme, tedy značím zasedáním. Jsme u prvního bodu na pořadu jednání. Jsme tedy u rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu, článek 144 jednacího řádu. První Zpráva se týká porušování lidských práv, včetně náboženské svobody v Burkině Faso. Připomínám, že se můžete hlásit eh, do Catch buď klasickým způsobem, anebo nově elektronicky. Pokyny k elektronickému přihlášení jsou k dispozici u vchodu do plenárního sálu. Nyní má jako první slovo paní Kanko za autory. Prosím, jedna minuta. Děkuji. Má vlast krvácí, neboť má vlast eh, Burkina Faso, která byla dříve sekulární stát, eh, trpí terorem islamizace a násilí, které páchají džihadisté, teroristi nejdříve rozšiřovali smrt a zánik v Sýrii a nyní ohrožují svoji strašlivou ideologií celý Sahel. Přepadají kostely a mešity a mají pouze jeden jediný cíl zničení celé společnosti. Vyhledávají místa, kde se setkávají lidé, aby vzývali Boha, aby společně zpívali a smáli se a tito lidé jsou cílem jejich útoků. Geopolitické dopady vývoje v Burkině Faso mohou mít velice negativní a mohou mít dopad i na Evropu. Jednak s ohledem na migraci a jednak také s ohledem toho, že mohou vlastně porušit rovnováhu a bezpečnost v celém regionu. Evropská unie musí pomoci vybudovat bezpečí v tomto regionu a je třeba mít vhodnou silnou strategii pro Afriku. Jde i o ekonomický rozvoj, neboť blahobyt je často takovou takovým překážkou, taková zeď pro brutální utlačování. Nesmíme tedy zapomínat na Burkina Faso a nezapomínejme na to, že Burkina Faso byla sekulárním státem. Děkuji, není paní Chance na jednu minutu. No one should be subject. Nikdo by neměl být obětí násilí kvůli svému víře nebo kvůli nějakému jinému aspektu své identity, ať už jde o sexualitu, politické přesvědčení. Nikdo, nikdy. Bohužel v Burkině Faso takové cílené násilí narůstá. Přes 750 osob letos přišlo o život a 100 tisíce přišly o domov vznikla nebývalá humanitární krizová situace, ale Burkina Faso má dlouhou historii náboženské tolerance a to je potřeba oslavovat a podpořit v nejvyšší možné míře. A já chci vyjádřit poctu všem odvážným lidem ve všech komunitách, kteří navazují na tuto tradici a snaží se bránit pokusům o vyvolání konfliktu mezi náboženstvími, protože o bezpečnost se nebojuje zbraněmi. Viděli jsme v Burkina Faso, že vládní strategie poprav podezřelých působí další radikalizaci. Právní síly Burkina Faso vždy musí dodržovat lidská práva, pokud chtějí vytvářet bezpečnost a ne strach. Ale kromě toho, lidská bezpečnost znamená zaručit lidem právo na slušné živobytí a základní služby. Extremismus neroste ve vaku, pouze tam, kde má naději. Mnoho nás tlaky, včetně změny klimatu, přispívají k eh, narušení života v Burkina Faso a zemědělská politika EU je součástí problému, protože máme dotované dotované sušené mléko, které narušuje eh, toto zemědělství a musíme zajistit, že Evropa reakce na zneužívání lidských práv v Burkina Faso bude důsledná a bude založena na koncepci bezpečnosti a musíme všichni bojovat proti extremismu a pomoct jim vybudovat mír prostřednictvím dialogu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo na jednu minutu paní Arena. Děkuji, pane předsedo. Burkina Faso je laická země, která byla první zemí, Eh, v této části Afriky, která věřila v to, že všichni věřící mohou tedy se spolčit do jedné společnosti a soužít pokojně křesťané i musulmané. Proto má tedy Burkina Faso dlouhou tradici mezináboženského dialogu. Bohužel od roku 2015 Burkina jako všechny země Sahelu čelí velice závažnému násilí, které je pácháno na občanech, na civilní populaci, džihadisty a ozbrojenými skupinami. Cílem tohoto násilí jsou veškeré náboženské náboženské komunity v zemi. Útočí tedy na základ Burkiny Faso, této země, která se opírá o dialog a o otevřený přístup ke všem. Snaží se vytvářet zóny bezpráví v oblasti Sahelu džihadisté. Eh, tato oblast eh, Měli by se spíše ale zaměřit eh, a útočit na příčiny chudoby, které také vedou ke slabosti státu a samozřejmě to souvisí i s korupcí, která tam panuje. Je třeba zajistit bezpečnost a my požadujeme, aby i nadálo eh, naše akce vůči Sahelu byly posíleny, abychom posílili bezpečnost v regionu. Také požadujeme naléhovou humanitní pomoc pro tento region, protože je tam více než milion a půl osob, které dnes trpí hlady v oblasti Sahelu a není to samozřejmě tedy pouze bezpečnostní otázka, které se musíme věnovat prvořada, je samozřejmě otázka hladu a humanitární pomoci. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Slovo má Vianu Varus. Oblast mm, je vystavena závažným humanitárním krizím, e, protože nejenom teroristé, ale změna klimatu, která způsobuje veliké sucho. Víme, že v roce 2019 bylo více vnitřně vysídlených e, osob než v roce 2018. Je třeba zaručit bezpečnost, ale není možné ji zabezpečit dalšími ofenzivními činy ze strany vlády. A vidíme, že Afrika používá Sahel k tomu, aby se tudy dostali k našemu pobřeží. Porušují se lidská práva. Musíme zajistit bezpečnost, ale bezpečnost nezávisí na vojácích, které posílám. Ale, ale je to zajištěno pomocí opatření, která musíme realizovat. Musíme změnit ekonomiku postkoloniální. Musíme vytvořit humanitární globální programy, které umožní také dostatek potraven lidem v táborech a je třeba podporovat občanskou společnost a její žádosti a ty je třeba nadstavit nad ekonomickými zájmy, které tam hájí i některé evropské společnosti. Děkuji mnohokrát a nyní dostane slov pan Etě na minutu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, situace v zemích Sáhelu je tíživá a v současné době Burkina Faso včetně dalších sahelských států, eh, je třeba nahlížet na všechny tyto země v komplexu. A již to tady zaznělo, Burkina Faso. Byla země, kde soužili míromilovně různá náboženství. Dnes tomu tak není. Dříve náboženství nehrálo žádnou roli, dnes roli hraje. Přitom se nejedná jenom o to, e, že křesťané pronásledují muslimy, ale rovněž, e, muslimy, ale rovněž umírnění muslimy. Muslimové zase pronásledují křesťany a to znamená situace, kde si navzájem lidé neduvěřují a kde vznikají veliké problémy v mezináboženském dialogu. A proto, dámy a pánové, se domnívám, že se musíme vydat na cestu, abychom podporovali soužití těch náboženství, abychom dali lidem perspektivu ale souvisí to také s tím, že musíme poskytnout vojenskou podporu. Kolegyně právě řekla, že bezpečnost nezávisí na vojcích, ale ano, bezpečnost závisí i na vojácích a proto se musíme zasazovat i ještě silněji jako Evropané v této oblasti. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a hel, hel, pan Helviny na minutu. Vážení kolegové, jsem potěšen, že Pomocí dnešního usnesení jsme se konečně jaksi propracovali k tomu, že Hovoříme o obětech a o problematické situaci v zemi. Jsem jeden z iniciátorů <clears throat> tohoto textu a jsem velice rád, že ti, kteří v Burkině Faso trpí, eh, že se jim takto alespoň dostane částečně pomoci. Celé měsíce ji slyšíme jejich eh, to to, ty stížnosti, či respektive ty výkřiky nouze od křesťanů a umírněných muslimů v Burkině Faso. Islamisté chtějí podkopat a zničit celou společnost v zemi. Maďarsko samotné v rámci programu Hunger Health eh, Maďarsko pomáhá, eh, poskytlo pomoc Burkině Faso, odeslalo tam odpovídající zásilky a z, zástupce úřadu Burkina Faso nás informoval o tom, že v zemi existuje asi 6 tisíc vnitřně vysídlených osob a bez práce, respektive 600 tisíc vnitřně vysídlených osob a bez pomoci mezinárodních organizací by tito lidé byli zcela ztraceni. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní se dostáváme k dalším řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Za skupinu EPP pan Dálen na jednu minutu. Pane předsedo. Pane předsedo, v celé řadě zemí islámští extremisté zasahují a má to smrtelné následky. Jednoduše vytvářejí své vlastní právo, svůj vlastní zákon. Burkyně Faso jsou mimo jiné křesťané. Po mnoho let žili míru milovně pospolu. Před pár lety se objevily útoky a začalo pronásledování eh, určitých skupin, včetně al -Khaidy. Byly zaměření často právě na křesťany. Útoky se objevily hlavně na severu země. Lidé museli uprchnout z vesnic. Utrpení těchto lidí je neskutečné nejen kvůli těmto útokům, ale také kvůli suchu. Lidé prostě musí odejít. A já si myslím, že musíme zdvojnásobit svou podporu pro celý tento region. Musíme extremisty odsoudit a musíme zabránit tomu, aby se jejich aktivity rozšiřovaly dál. Děkuji za SAD Nina Gill. Vážený vysoký zástupce, situace v Burkině Faso se neustále zhoršuje v průběhu tohoto roku. A je důležité, abychom to viděli celkově, abychom se nezaměřovali pouze na jednu skupinu nebo na jednu zemi. Především by nám mělo záležet na tom, že region Sahelu, jak už jsme slyšeli, se stal eh, nov, nov, novou, novou, novou půdou pro eh, Al-Haidu. A proto vás žádám, pane vysoký zástupce, abychom zpracovali strategii, která bude řešit celou západní Afriku. Musíme tyto země podpořit. Musíme podpořit země, jejichž ozbrojené síly jsou nedostatečné a má, mají nedostatečnou strategii boje proti povstalcům. Popravy eh, podezřelých bez soudu jenom slouží k tomu, že ten konflikt se umocňuje a lidé se dostávají do rukou ozbrojenců. Já se tady ptám, co dělá Evropská unie, co dělá, abychom přidali svůj hlas k eh, žádostem OSN o úplné vyšetření těch společných ozbrojených sil, abychom i nadále řešili výzvy, které se týkají lidských práv a porušování lidských práv ze strany všech armád v tomto regionu. Děkuji. A nyní za skupinu Renew paní Rodríguez Ramos. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Vážený vysoký zástupce Burkina Faso patří k deseti nejchudším státům světa. Od roku 2015 zažívá situaci nevýdaného násilí. V první polovině roku 2019 došlo k více než 300 teroristickým útokům a teroristické džihadistické ozbrojené skupiny proměnily tuto oblast v oblast rekrutování mladých a soustředili své útoky na školy, mešity a kostely. Tato situace eh, vytvořila více než milion a půl vnitřně vysídlených osob. A to znamená, že v zemi, kde více než čtyři z pěti osob potřebují zemědělskou pomoc, aby vůbec přežili, eh, je tady velké ohrožení podvýživou. Je to více než urgentní. Tato oblast v Sáhelu potřebuje strategii, protiteroristický boj, strategii míru a Burkina Faso také potřebuje naléhavou humanitární a rozvojovou pomoc. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a teď za zelené na minutu pan Satury. Toto usnesení ukazuje velice obtížný obrázek současné Burkiny Faso. Dovolte mi, abych tady hovořil o tom, že dialog zůstává pilířem Burkiny. Dialog mezi etniky, populacemi, náboženstvími. Ta koheze národní tam stále ještě existuje. Tady spíš čelíme politické a územní krizi. Tato krize se vlastně ještě zostřuje v důsledku klimatické změny. Burkina Faso má problém, protože je tam extrémní chudoba a to je samozřejmě živnou půdou džihadistů. Evropa, evropské země mají velkou odpovědnost vůči Burkině Faso a jejímu obyvatelstvu. Je, zatím ovšem eh, ta pomoc lhává. Slabost země nikdy nebude sílou a Francie a celá Evropa a zbytek mezinárodního společenský musí zrevidovat svou strategii pro Sahel. Měli by si udělat takovou upřímnou bilanci, poučit se z naší dlouhé historie selhání v tomto regionu. Musíme společně s obyvatelstvem tohoto regionu opět obnovit a vytvořit stabilitu. Děkuji. A nyní za skupinu ID na jednu minutu pan Panza. Děkuji, pane předsedo. Již jistou dobu v Burkině Faso probíhá skutečná štvanice křesťanů. Existuje tam více než 12 džihadistických skupin, které páchají útoky. Od roku 12, 2012 eh, tyto útoky vedly k eh, mnoha zavražděným a mnoha osobám, které museli upustit své dosomy. Například v minulém roce to bylo pouze dokonce 64 křesťanů, mezi nimi i duchovní. Teroristické skupiny v prosinci tohoto roku zapálili kostel. Oběťmi byli muži, ženy, děti i duchovní. Burkina Faso se momentálně stala pro menšiny velice nebezpečným státem, proto je nezbytně nutné, abychom se starali o tuto zemi, která je momentálně velice křehká. Přeji zejména křesťanům, jejich život je tam v sásce, pokojné Vánoce. A přál bych si, abychom tady v parlamentu neskrývali naše křesťanské kořeny a projevili solidaritu křesťanským společenstvím, kteří tam trpí kvůli své víře. Děkuji a nyní za frakci EKR pan Hoj Ruisen na jednu minutu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Radikální islamisté a násilí, které páchají, proměnili Burkinu Faso z míru milovné země, která se vyznačovala náboženskou tolerancí, v živnou půdu extremismu. Křesťanská menšina v této zemi byla prvním cílem. V roce 2019 přišlo o život přes 60 křesťanů v důsledku zacílených útoků byly uzavřeny kostely a vesničané museli opustit své vesnice. Já mám velké obavy, zvlášť protože eh, to násilí se neomezuje pouze na Burkinu Faso. Narůstá v celém regionu Sáhelu. A je proto naléhavě nutný zásah mezinárodního společenství. Vyzývám Evropskou unii, aby se zamyslela nad situací křesťanů v těchto zemích a aby to zohlednila v naší společné bezpečnostní politice aby to také zapracovala do naší nové strategie pro Evropu a Afriku. Pokud z Burkiny Faso zmizí křesťané a vůbec celého regionu, nebude to dobré, musíme zabránit, aby se tomu stalo. Děkuji a tím končí řečníci za politické skupiny. A nyní dávám slovo paní Benjamia. Děkuji, pane předsedo. Bohužel případ, který dnes odsuzujeme, Eh, útoky proti křesťanskému kostelu v Burkině Faso není izolovaným případem. V posledních letech zažíváme opravdové náboženské pronásledování proti křesťanům pro následování eh, nejenom v Afganistanu, Somálii, Sri Lance, Burkině Faso, ale v dalších státech. Je to náboženské pronásledování ze strany teroristů proti křesťanům. Zavražďovány jsou jenom proto, že mají svou víru. Údaje hovoří za sebe a jsou skutečně a vzbuzují hrůzu. V roce 2018 více než 4 tisíce křesťanů bylo zavražděno jenom proto, že chtěli mít svou víru. 30, 300 jich bylo zadrženo a mnoho, na mnoho kostelů byly páchány útoky. Dámy a pánové, eh, buďme k sobě upřímní. Nesouvisí to tak s multikulturalismem. Tyto útoky jsou útoky na, to, na vše, co reprezentuje západní Evropa. Je to útok na náš způsob života, na naše hodnoty a také proti naší svobodě a nemůžeme tady k tomu mlčet. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A teď paní Jans na minutu. Mnohokrát děkuji. Ostatní kolegové mluvili o situaci v Burkině Faso, která je známá náboženskou a kulturní tolerancí. A já chci těmto kolegům poblahopřát. I této zemi. Tyto útoky jsou strašlivé ale musíme to vidět v kontextu mnohem širší agendy. Já chci především vyjádřit eh, pochopení pro všechny, kteří zahynuli jejich rodinným příslušníkům, přátelům. Je úplně jedno, kde na světě. Nemluvím jenom o Burkině Faso, ale o všech obětech útoků. Co se mě týče, násilí je virus. Virus, který zasahuje hluboko do našich zemí, do našich demokracií a do našich srdcí. Je to temná síla, kterou se musíme snažit za každou cenu zastavit. Co tím mám na mysli? Žádná země není imunní vůči útokům a musíme opravdu řádně zvážit, co budeme dělat v rámci strategie pro EU a Afriku, kterou chystáme a jak tu situaci budeme řešit. Já si myslím, že musíme projevit solidaritu, spolupráci a přátelství a samozřejmě musíme poskytnout finanční prostředky, ale musí to být pozitivní, ne negativní kroky, abychom zajistili, že budeme jedním světem, jednou lidskou rasou a nebudeme rozdělení. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Láza na jednu minutu. Ano, děkuji. Veškeré ty teroristické útoky v Burkině Faso je to naprosto skvěčující situace, která již trvá velice dlouho. Cítem, kde jsou vojenské skupiny civilní odové, to trhy, školy, kostely a ta situace se stále zhoršuje. Nyní je na čase, aby Evropská unie lépe zacílila svou pomoc, aby mohla posílit eh, republikánskou bezpečnost v zemi. Musíme i nadále investovat do škol, do vzdělávání, do policie, do armády a také třeba, aby členské stály překonaly takovou svou nechuť pomáhat přímo terénu. Je třeba, abychom skutečně byli přítomni také důležité, aby nám eh, vlastně orgány Burkiny Faso řekly, jak chtějí znovu eh, dobít své území, jakou pomoc potřebují, jistě vojenskou pomoc, ale také pomoc pro policejní složky vnitřní bezpečnosti, pro soudy a cla. Čas se tlačí, potřebujeme evropskou strategii pro Sahel, kterou ovšem vytvoříme společně se zeměmi Sahelu. Musíme tedy i hned jednat, musíme se lépe skoordinovat, abychom lépe čelili této zásadní bezpečnostní výzvě v Sahelu, která je samozřejmě především africkou výzvou, ale je to i naše výzva. Děkuji a nyní paní Děkuji, pane předsedo. 1,5 milionu vysídlených osob, tisíce zavřených škol, pouze z toho motivu, že se tam vyučuje francouzsky a v místním jazyce. Eh, roste tady pro následování křesťanů. A to je také vina západu. Podívejme se na nový útok na začátku měsíce na protestantský kostel na východě země. Eh, bylo tady 14 obětí. A tak eh, vidíme, eh, že tady eh, nedochází ke stabilitě západ, východní Evropy, v Afriky. Pardon. Je třeba podívat se na tento konflikt, který byl původně omezen jenom na sever Mali a teď se šíří dál. Je třeba podívat se na to, že čtyři tisíce francouzských vojáků v Mali bránilo naše hodnoty a přitom jsme tady snížili tuto pomoc. Já jsem si vyslechla všechny naše kolegy, paní Oazo a všichni s tím souhlasí, co tady zaznívá. Ale když se podíváme na Evropský parlament, tady ty deklarace nic nezmění, pakliže Evropská unie nezačne konečně čelit nebezpečí a výzvám této společnosti, které se stávají klíčovou oblastí pro obhajobu křesťanství. Přeji pokojné Vánoce. Děkuji. Děkuji a pan Poreba na minutu. Pane předsedo, vážení poslanci, Měli bychom odsoudit útoky v Burkině Faso. Měli bychom vyjádřit solidaritu s lidmi přímo v této zemi. Ale myslím si, že také nastala správná chvíle, abychom zvážili, co můžeme udělat jako Evropská unie. Abychom navrátili do této země stabilitu. Abychom stabilizovali celkovou situaci v tomto regionu. Útoky z posledních týdnů, především útoky vůči křesťanům, útoky na straně pachatelů eh, z radikálního islámu, které páchají příslušníci ISIS, vedly ke ztrátě mnohých životů. V poslední době došlo k útoku na kostel. Několik desítek lidí zahynulo. Ze samopalu se střílelo na děti. Přichází tedy čas, kdy musíme zahájit konkrétní kroky, abychom vrátili do této země stabilitu. A samozřejmě náš vysoký představitel bude mít spoustu práce. Potřebujeme strategii a rozhodně potřebujeme humanitární pomoc a potřebujeme konkrétní opatření. Děkuji. Děkuji. Pan Hetman na jednu minutu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, 1. prosince došlo k vojenskému útoku, ozbrojenému útoku vůči kostelu v Burkině Faso. Zahynulo 14 osob, mnozí byli zraněni. V roce 2019 v důsledku aktivit džihadistů zahynulo 14 křesťanů a v dalších letech násilí narůstalo. Sta tisíce občanů muselo opustit domov, museli utéct. Stovky lidí přišly o život. Dochází k porušování lidských práv. Zavírají se kostely. Žádáme, aby Burkina Faso zahájila rozhodnější kroky na ochranu náboženských menšin a aby bojovala proti radikalismu v této zemi. Současně nesmíme zapomínat na problémy, kterým Burkina Faso čelí. Je to jedna z deseti nejchudších zemí na světě. Trpí řadou vnitřních konfliktů. Já vím, že její vláda možná nebude schopná jednat sama. A proto by s touto vládou měla spolupracovat Evropská unie. To tež platí pro sahelskou skupinu, abychom je podpořili ve všech opatřeních, která povedou k bezpečí. A také si myslím, že musíme pokračovat humanitární pomoci pro Burkina Faso. Mnohokrát děkuji a na jednu minutu pan Kůz. Děkuji, pane předsedo. I my podpoříme toto usnesení. Měli bychom ovšem si uvědomit, že politická opatření nevyřeší ten vlastní problém porušování lidských práv a e, pronásledování křesťanů. Počet pronásledovaných křesťanů již e, vlastně se zvedl na více než 2 miliony. Nyní během víkendu bylo islamisty v Kongu zavraženo 33 lidí. A jaká je naše reakce na tuto smrtící nenávist? Křesťané, kteří sledují příklad Ježíše, pro ty může existovat pouze jedna odpověď – milujte své nepřátele. A Ježíš sám říkal svým učedníkům, pokud pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás. A otázka je, může být láska skutečně tou reakcí, tou odpovědí? Ano, neboť Bůh sám miloval svět tak velice, že do světa poslal svého vlastního syna. A to je skutečné poselství Vánoc. Pouze takto láska nám může v aktuální situaci pomoci. Proto nám všem přeji šťastné a pokojné Vánoce, které budou mnoho plné milosti. Děkuji. Děkuji. A nyní se dostáváme k postupu Catch the Eye. Máme čtyři přihlášky o slovo, všichni slovo dostanou. A jako první pan pospíšil

Kolegové to již řekli. Jsme krátce před Vánoci a vidíme, jak se situace v Burkině Faso stále zhoršuje. Panuje tam násilí, lidé jsou vražděni. Já plně souhlasím s touto rezolucí, s tímto usnesením. Již sama skutečnost, že my jako EU zatím nepomáháme. My musíme pomoci e, Burkině Faso. A rovněž je důležité, abychom e, možná přepracovali i naše strategii vůči Africe. Jde o lidi, potřebujeme konkrétní opatření pro více bezpečnosti. Lidský život tam ovšem nemá téměř žádnou cenu. To má dva aspekty. Na jedné straně je tam obrovská chudoba, lidé umírají v důsledku chudoby a na druhé straně to násilí, které tam panuje, veškeré ty atentáty a celý terorismus. To ovšem také, myslím, velmi souvisí i s OSN, neboť existuje také odpovídající eh, strategie OSN pro Afriku a strategie EU pro Afriku. Musíme tedy zajistit vhodná opatření, která zlepší situaci přímo na místě. Jsme lidé a pomocí víry a lásky můžeme učinit mnohem více než pouze pomocí slov. Děkuji. A nyní pan Valas na jednu minutu. Uh, Pane předsedo, Burkina Faso a Sahel jsou nesmírně náročné oblasti v současné době. A pokud přemýšlíme nad tím, co by mohla evropská komunita pozitivně udělat, musíme zaujmout jiný přístup k tomuto regionu. Neřešíme příčiny nestability, změnu klimatu, nezákonný obchod s plodinami, s uměním, zneužívání ze strany důlního průmyslu z našich zemí – skorumpovanou vládu. My nemáme čisté ruce. My je prostě okrádáme. Krademe nerosty. Tyto země jsou nestabilní, protože jsou natolik chudé. A my tomu napomáháme. Musíme je přestat okrádat. A všechny naše peníze a vojenská expanse v této oblasti selhala

Σας tím jsme, ukončili celý proces KDI. Doslava slovo pan Borel. Pane předsedo, vážení poslanci, máte všichni pravdu. V posledních měsících jsme zaznamenali trvalé a dramatické zhoršení bezpečnostní situace v Burkině Faso. Já jsem četl další čísla. Ještě navíc k tomu, co tady zaznělo. 700 obětí v tomto roce, 500 jen od léta, několik útoků nejrůznějšího druhu na ozbrojené síly, vesnice, školy, kostely. Znamená to, že 600, téměř 700 tisíc lidí přišlo o domov. Znamená to, že také na vysoké úrovni je potravinová krize. Tyto lidé nemají základně sociální služby. Přes milion osob potřebuje naléhavě potravinovou pomoc. Letos v lédě tato země zaznamenala více než 2000 uzavřených škol to znamená více než 300 tisíc dětí, které nechodí do školy. Téměř 10 tisíc učitelů. Několik z nich bylo zavražděno v průběhu těchto let. Situace oslabuje ústřední vládu. Další prezidentské volby se blíží. A vzhledem k tomu, že orgány a úřady začínají být předmětem kritiky snaží se o vládání krize. Burkina Faso je pro nás silným partnerem a navzdory tomu, že v poslední době se objevily určité problémy, pokud je o vyhodnocení krize, myslím, že se musíme více zapojit. Naše přítomnost v tomto regionu musí být více cítit. Křesťané představují 25 obyvatelstva. Často tuto zemi uvádíme jako příklad míru milovného náboženského soužití, ale je zřejmé, že teroristické skupiny chtějí eh, tuto koexistenci oslabit a narušit. V zásadě naší celkové strategie k zamezení náboženského konfliktu musíme se postavit proti tomu. Oni útočí na komunity, které považují za nepřátelské ale také ty musliny, které džihadistické skupiny považují za příliš umírněné. To ukazuje například útok na mešitu v říjnu. Tato situace neznamená, že musíme ustoupit. Naopak, musíme naléhavě zasáhnout, důrazně zasáhnout. Ti, kdo podepsali Všeobecnou deklaraci eh, lidských práv a všechny vlády to vidí tak, že Burkina Faso a mezinárodní společenství sdílí povinnost zachránit životy, zachránit důstojnost obyvatelstva a bránit svobodu vyznání. Proto situaci sledujeme a snažíme se zasáhnout v oblastech, kde je ohrožená bezpečnost. Opravdu nám velice záleží na tom, abychom posílili podporu eh, pro boj proti radikalizaci – Vznik příslušného rámce vyžaduje zdroje. Složky G5 Sahel financujeme 10 miliony a míru milovné soužití mezi komunitami eh, obdobnou částkou. Podporujeme občanskou společnost v oblasti demokracie další částkou 7 milionů. Je to příklad, který dokládá, co děláme za tímto konkrétním účelem. Sociální soudržnost a náboženské spolužití je klíčové pro stabilizaci země. Rád bych ujistil parlament, že Evropská unie bude nadále podporovat Burkina Faso ve snaze vypořádat se s touto výzvou, protože situace v Burkině a obecně v Sahelu do značné míry ovlivňuje bezpečnost a vyhlídky na mír i pro nás, Evropany. Děkuji za tuto rozpravu a za to, že jste upozornili Evropský parlament na tuto smutnou situaci. Děkuji mnohokrát. To je konec této rozpravy. Máme sedm návrhů usnesení a k hlasování dojde dnes. A nyní se dostáváme k další rozpravě. Jedná se o Afganistan, zejména obvinění ze sexuálního zneužívání chlapců v provincii Logar. Ještě jednou bych rád připomněl, že můžete požádat o slovo v rámci postupu Catch the Eye mm, dvojím způsobem, buď dvižením vaší karty, anebo elektronicky pokynu k tomu jsou u vstupu do sálu. A teď dostává slovo na minutu pan Čarnecký. Pane předsedající, pane předsedo, pane vysoký představiteli, jsem šťasten, že navzdory politickému rozdělení hovoříme společně o tomto velice bolestném tématu, protože sexuální zneužívání mladých lidí je něco strašného. A já jsem z hloubi duše přesvědčen, že hlas Evropského parlamentu v kontextu tak početných případů zneužívání v provincii Logar v Afganistanu musí být slyšet silným hlasem. Musíme to kritizovat a musíme se snažit vyvíjet tlak na vládu, protože tato vláda dostává obrovský, obrovskou pomoc z rozvojových zdrojů Evropské unie. Čili musíme zvýšit náš tlak proto, aby udělali vše proto, aby se zastavili takové praktiky, aby se u mož, aby se znemožnilo sexuální zneužívání mladých lidí, protože pro ně je to stigma pro celý další život. Musíme projevit naši solidaritu a jsem velice rád, že, jsme, že máme společný postoj napříč politickými směry. A jsem moc rád, že pan komisař Borel bude moci také zaujmout pozici eh, k tomuto tématu, protože on je nejzkušenějším komisařem. Děkuji. To logo Děkuji, pan Markvart má slovo za autory. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám eh, vždy tak trochu problém, že když v parlamentu hovoříme o Afghánistánu, že vždy hovoříme jenom o těch stinných stránkách. Samozřejmě, Afghánistán má své stinné stránky, ale také bychom možná někdy měli hovořit o těch lepších stránkách, o šťastných rodinách, o krásných západech slunce v Kávonu a o tom dobrém jídle. Já vím, že to není dnešní téma, ale jsem tak trochu smutný z toho, že ta země, která má dvě strany, eh, vždy je představována pouze z ten jedné. Já jsem byl v roce 2016 2017 jakožto eh, fotograf, novinář v Afganistánu. Samozřejmě lidi jsem tam tu stěnou stránku, ale poznal jsem tam také ty skvělé lidi, lidi, kteří se zasazují také za demokracii a lidská práva. A musím říci, že to jsou lidé jakožto Mohamed Musa Mahmudi a Ech eh, Šanullah Hamidi. To jsou lidé, kteří se tam neúnavně zasazují o obranu lidských práv. Ty, eh, tím, eh, ty potřebují náš dík, zaslouží si ho. A je hrozné, že takovýto lidskoprávní aktivisté jsou v zemi, hůře chráněni než pak ty zločinci, které vykořišťovají děti. Tito lidskoprávní aktivisté chtějí chránit děti před zneužíváním a když se e, obraceli směr na ve vyslanectví EU, tak byli na cestě tam zadrženi. Je tedy důležité, abychom v našem usnesení uznali, že orgány v Afghánistánu chtějí e, zavést kroky k tomu, aby lépe chránili obránce lidských práv a také chtějí tento incident, který jsem zmiňoval, nezávisle vyšetřit. Je tedy důležité, abychom se tomu nadále věnovali, zkontrolovali to, abychom si zajistili, že veškeré zlociny nezůstanou bez trestu, že v Afghánistánu budou chráněni lidskoprávní obránci, protože pokud eh, takováto země přijímá tolik peněz z naší strany, tak můžeme, můžeme podle mě požadovat, aby ty lidská práva byla dodržována, aby takovýto lidé byli chráněni. Jsem velmi rád, že máme toto usnesení. Já jsem také velice rád, že zde v Evropském parlamentu parlamentu máme takto široce podpořené usnesení a já za to mnohokrát děkuji také kolegům. Děkuji a nyní paní Terry. Toto je brutální obrázek, který nás všechny šokoval. Místní afgánská elita nakupuje chlapce unesené z chudých rodin, vystrojí jako ženy a nutí je, aby tancovali a pak je sexuálně zneužívají. To je bača bazy. To nejsou jenom slova, je to sexuální otroctví. A je to opravdu strašlivé. Zpráva z posledního měsíce ukázala, nakolik špatná je situace. Nejméně 136 chlapců a zřejmě tisíce dalších v Logaru byly systematicky zneužíváni učiteli a místními orgány. Jsou to lidé, ke kterým zhlíželi. A tím to neskončilo. Několik chlapců bylo zabito, pět zavraždila jejich rodina kvůli tomu, že jim způsobili ostudu v komunitě. Afgánské eh, orgány proto musí okamžitě postavit všechny pachatele Bačabázy mimo službu. Musí provést nezávislé vyšetřování všech obvinění a všechny pachatele pohnat před spravedlnost. Tato strašlivé praktiky se musí navždy vymítit. Mnohokrát děkuji. Paní Matyáš na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. My jsme podpořili toto usnesení naprosto a plně, protože skutečně zneužívání eh, chlapců, to je strašlivá krutost a v případě Afghánistánu bylo možné se tomu vyhnout, nevyhli se tomu, nevyhnuli se tomu, má to ohromné negativní dopady nejenom pro Afghánistán, ale pro celý region. Eh, tady ten případ těch 36 chlapců, to je pouze jeden z příkladů, kde mezi roky 2015-2018 eh, bylo eh, vlastně zneužito více než 14 dětí v Afghánistánu, byly znásilněny, proto apelujeme na kolegy, by podpořili pozměňovací návrhy, které my jsme k usnesení přednožili. Jak říkám, plně podporujeme toto usnesení, ale v rámci takové lepšího obrázku zemi nemůžeme ignorovat že speciální vyslanec USA jasně, USN, promiňte, jasně ukázal, že také eh, vojsko USA bylo požádáno, aby v případě tohoto násilí a zneužívání chlapců nezakročilo. Také víme, že americké vojsko se možná i částečně účastnilo tohoto zneužívání, či alespoň přilížilo tomu, že afgánské síly něco takového toho prováděly. To samozřejmě není eh, vůbec akceptovatelné. Není tedy víme, eh, jak vypadá ta situace, právě jsem to popsala, proto bychom měli v osnesení mít také požadavek nezávislého vyšetřování, aby nepřetrvával v zemi stav beztrestnosti. Musíme apelovat na členské stály, aby Eh, přestali s tím, že budou vydávat uprchlíky zpět, eh, vyhošťovat do Afghánistánu, protože tady přesně vidíme v usnesení, co na ty lidi tam v té zemi čeká, pokud se vrátí zpátky. Děkuji. Děkuji, pan Austrevičus. Mr. Chair. Pane předsedo, pane vysoký představiteli, kolegové, zločiny na dětech jsou nejhorší formou zločinu. Afgánským dětem ničí dětství, okrádá je o dětství. Kromě toho je to zločin, který ovlivňuje jejich život a jejich budoucnost. A jejich budoucnost je budoucností Afghánistánu, kterou se usilovně snažíme vytvořit. V posledních dnech jsme zaznamenali závazek prezidenta Ganiho prošetřit strašlivé události ve škole v provincii Vlogar. Ceníme si této reakce a budeme očekávat konkrétní výsledky. Všichni pachatelé musí být pohnáni před soud a ze škol se opět musí stát bezpečné místo pro děti. Jedním z hlavních úkolů naší společné snahy je rekonstrukce Afghánistánu. Je to proto, abychom zajistili bezpečnou budoucnost pro mladou generaci této země. Budeme nadále podporovat snahy o vymícení praktik bačabazy a budeme se snažit prosazovat a chránit práva dětí v Afghánistánu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a paní Zovko na dvě minuty. Nedávno jsme oslavili 30. výročí úmluvy o právech dítěte. A touto rozpravou můžeme dospět k závěru, že máme ještě hodně práce, než ochráníme práva všech dětí na světě. Já mám velké obavy, pokud jde o obvinění ze sexuálního zneužívání v několika školách v provincii Logar. Ochrana života a blaho, blahobytu dětí musí být v jádru každé společnosti, zejména v době ozbrojeného konfliktu. Kromě toho také velice lituji své volného zadržení obhájců lidských práv, kteří oznámili údajné eh, zneužívání a sexuální zneužívání. Afgánské úřady by měly zajistit za všech okolností, že obhájci lidských práv budou schopní provádět své aktivity. V návaznosti na tyto případy vyzývám úřad generálního prokurátora, aby spustil nezávislé a nestrané vyšetřování obvinění ze zneužívání a také své volného zadržení obhájců lidských práv. Delegace EU a členské státy EU a diplomatické mise v Kábulu by měly dál sledovat vývoj v těchto případech a měly by plně implementovat pokyny EU pro ochranu a prosazování práv dětí v ozbrojených konfliktech. Kromě toho má velký význam, aby Evropská unie stále více sledovala finanční pomoc Evropské unie pro Afghánistán, tak můžeme zajistit, že rozpočet, který jsme poskytli, podpoří prostředí, které bude nakloněné ochraně dětí a obhájců lidských práv. Děkuji. Děkuji a nyní řečníci za jednotlivé politické skupiny, za frakci SAD má slovo paní Santoš. Jedna minuta. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Situace, o které zde hovoříme, Eh, to je vlastně takový, taková tradice Bacha Bazy v provincii Logar v Afghánistánu. To je skutečně něco, co musíme jasně odsoudit. Je to údajná tradice, nad kterou se zavíraly oči příliš dlouho. Je to jasné porušování práv dětí, je to práv základ, porušování základních pravidel eh, lidských práv. Afgánská vláda by měla tedy zajistit, aby se skoncovalo s tímto zvykem, ale bohužel ona se tomu dostatečně nevěnuje. I nadále se zneužívají děti v Afghánistánu, máme o tom jasné zprávy. A pak jsou tady ty útoky na obránce lidských zpráv, na které se buď útočí, nebo jsou svévolně zatýkáni. Musíme požadovat, aby všichni, kteří bojí za práva dětí, byli neprodleně propuštěni. A je třeba také požadovat, aby v zemi byla zajištěno vymícení takovéto praxe zneužívání chlapců. A také musíme skoncovat s beztrestností těch, kteří páchají ty činy a musíme zajistit přístup afgánských dětí k justici, ke spravedlnosti a pak se nesmí vracet zpět, pokud takovéto lidi uprch, děti uprchnou ze své země. Je třeba, aby se také ale zmobilizovala celá afgánská společnost, aktivisté, um, společenský lídři, náboženství vůdci, všichni se musí spojit a bojovat proti tomuto strašlivému negativnímu fenoménu. Samozřejmě musíme bojovat i prostřednictvím tím, že budeme dětem dávat dobré vzdělávání, tak budeme chránit budoucí generace. Děkuji. Děkuji a nyní paní Anderson za IAD. Danke. Děkuji. Zneužívání dětí v Afghánistánu je uděsné. Zneužívání každého dítěte je příšerné. Bohužel to není neobvyklé v islámských státech a je to výrazem tam převládající kultury. Problém však se stává v tom, že Evropský parlament si zase tady eh, bere právo, aby s dviženým ukazováčkem poukazovalo na to, co se tam děje a přednášelo proklamace, může se cítit dobře a prokázat svou morální převahu. Ale životní realitu těchto dětí nezměníte. Eh, již problematické nakládání ze strany isma, i islámu je tady označováno jako rasismus. Když nemůže být pojmenována příčina, příčina problému, tak tady nedělejte tak, jako kdyby vám na srdci ležel život těchto dětí. Eh, ta morální převaha, kterou tady prostě se oháníte, není nic jiného než svatou škovství. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. A teď má slova za e NGL slovo paní Deli. Děkuji, pane předsedo. Já opravdu vítám usnesení z pohledu znovu otevření debaty o politováních praktikách Bacha Bazy, systematické zneužívání dětí, otroctví, což je věc, která je dlouho známá v některých částech Afganistánu. Nejsmutnější na této diskuzi je to, že to není nějaké nové odhalení, je to věc, o které jsme věděli už hodně dlouho. Ve skutečnosti víme, že dokonce pokusy o to, abychom tu situaci odhalili, aby se to řešilo, naráželi na překážky. Dokonce američtí vojáci, kteří se eh, tomu snažili zamezit, byli disciplinováni. Protože k takovému chování docházelo i na vojenských základnách, kde byli američtí vojáci. Z mého pohledu to tedy znamená, že je to opravdu všechno nesmysl. Zásah eh, Spojených států, Afganistánu, tam, tam mělo jít o to, abychom zajistili lidská práva, vzdělání a tak dále. Nicméně tyto praktiky probíhaly před jejich očima, oni s tím vůbec nic neudělali, takže se stávají spolupachateli na těchto praktikách. Samozřejmě tyto případy by se měly prošetřit. Samozřejmě oběti je potřeba podpořit a ochránit, ale já si skutečně myslím, že z toho musíme vyvodit nějaké závěry. Je to smutná ironie, podle mě, že my odsuzujeme, samozřejmě správně, fyzické znásilnění a zotročování dětí, zatímco samotná země je znásilňována a drancována eh, a obyvatelstvo se dostává do otroctví. Afghánistán byl nedávno zařazen na jednu z nejnásilnějších zemí světa, ale my posíláme stovky mladých lidí zpátky každý rok pro parlament to není bezpečné místo na návštěvu, ale rádi tam každý rok posíláme děti. Hamba. Navíc bychom měli podpořit jejich právo žít v důstojnosti a v respektu ve vlastní zemi, bez zasahování znější. A proto souhlasím s tím, že musíme podpořit snahy o mír v této zemi, ale musíme začít tím, že budeme podporovat obhájce lidských práv a obhájce občanských práv, kteří jsou tam aktivní, a ne uh, úřední moc, která je tam. Děkuji další pan Castaldo, ale já ho nevidím. A proto dávám slovo panu Bětroňovi na jednu minutu. Mladý chlapec, 13-letý chlapec, jde do školy, aby se tam vzdělával, což je něco, co si zaslouží každé dítě. Ukáže se, že učitel, kterému ten chlapec důvěřuje, chlapce naláká do tmavé místnosti a znásilní ho. Chlapec je velice statečný a ozve se. Někomu o tom řekne, ale když přijde na policejní stanici, je opět znásilněn. Chlapcova rodina se natolik stydí, že ho vyhodí z domu. Ale alespoň ho nezabijí. A toto není osamocený případ. To je realita pro stovky potvrzených případů v afgánské provincii Logar – kde učitelé a příslušníci místní samozprávy byli obviněni ze sexuálního zneužívání. A teď si představte, že bychom s tím nic neudělali. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Inči na jednu minutu. Děkuji. Musím říci, že toto usnesení hovoří o tom nejhorším, co si vůbec můžeme představit. Proto je velice důležité, abychom dnes měli tuto rozpravu a měli toto usnesení, které nám ukazuje, jak závažný ten problém je. Zneužívání a znásilňování mladistvých, otroctví, vraždy, únosy mladých chlapců, to je naprosto odporné. To, co se odehrává v Logaru, je naprosto nepředstavitelné. To strašné, abych tady chtěla vyjádřit svou plnou eh, solidaritu obětím. Nemůžeme podporovat kulturu mlčení a stigmatizace obětí tohoto fenoménu je třeba, aby se konečně skoncovalo s praktikou Bacha Bazy. Je třeba, aby soudní systém fungoval, aby odpovědní pachatele byli pohnáni před soud, pohnáni k odpovědnosti. Děti jsou děti, ale děti mají práva. A my musíme jejich práva zajistit. Mají právo na to žít v bezpečí a v míru. Není možné, aby někdo takovýmto způsobem utočil na mladé děti. To je odporné. Děkuji. Děkuji, dostáváme se ke Catch the Eye. Mám tady tři přihlášky o slovo. Všichni slovo dostanou. Pan Pospíšil na jednu minutu

Pane předsedo, vážení kolegové, nejnovější zpráva sekretariátu OSN ukazuje, že tisíce dětí jsou buď zavražďovány či zmrzačeny. To je skutečně násilí páchané na dětech v Afganistánu. Bohužel opatření, která byla doposud uskutečňována, porušují trestní zákonník z roku 2019 pro právo dítěte. Vůbec ani tyto právní kroky děti nechrání. Je důležité, abychom odhlasovali toto usnesení. Existuje také pozměňovací návrh, kde se ještě znovu odsuzuje, jak tam konají zahraniční jednotky, například z USA, které vůbec nezasahují proti tomuto zneužívání dětí, ale ke zneužívání dětí dochází ve členských státech. Máme tady nezletilé, na které jsou páchány útoky, na kterých je pácháno násilí i doma. Nedávno se to znova stalo. Musíme být bdělí. Děti jsou naše budoucnost, je to generace, která dále roste. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám a teď vás vítám já velice srdečně, stejně tak jako 500 milionů evropských občanů, kteří nás sledují. A teď dám slovo panu Valasovi. Mr. Valas, I'm sorry. Já se omlouvám. Yeah, um, thank you very much. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. To, že někdo sexuálně zneužívá děti, to je jistě jedna z nejstrašlivějších věcí, kterou si kdo může představit. Já jsem z Irska. Sexuální zneužívání mladých lidí eh, ze strany příslušníků katolické církve zanechalo strašlivou stopu destrukce. A skutečnost, že v Irsku bylo známo, že se to děje, lidé o tom věděli, ale byli pod tlakem, aby mlčeli. Nedá se věřit tomu, že v Afghánistánu příslušníci místní samozprávy a vlády o tom nevěděli. Evropská unie chce pomoct. Chce pomoct v restrukturalizaci Afghánistánu po té, eh, čeho se tam dopustili američané a předtím rusové. Ale pokud máme sehrát pozitivní roli, musíme jednat napřímo s místními orgány a musíme jim dát najevo, že takovéto věci nemohou, opravdu nemohou být akceptovatelné. Protože pokud i my budeme mlčet, nic se nezmění. My musíme sehrát pozitivní roli v Afghánistánu. Měli bychom využít náš vliv a náš potenciál, aby to bylo naprosto jasné, abychom nahlas vykřičeli všem, že toto je opravdu příšerné, tak to nemůže pokračovat. Děkuji mnohokrát. Teď prosím pana Borela ve jménu komise. Prosím. Paní předsedkyně, vážení poslanci, bez pochyby v našich rozvinutých, bohatých společnostech dochází i k takovýmto případům. Mohli bychom mluvit o válce v Afghánistánu, mohli bychom mluvit o tom, proč my ze západu už téměř 20 let jsme přítomní v Afganistánu, jaké byly příčiny, jaké byly výsledky, jaké byly důsledky. O tom všem se dá mluvit, to víme. Ale dnes nás tady přivádí konkrétní případ. Je to špička ledovce, který je schovaný pod vodou, protože údaje o zneužívání dětí v Afghánistánu jsou bohužel mnohem vyšší, než je to, co se dá srovnávat s naší společností. Informace, které máme, jednoznačně ukazují, že případ provincie Logan je skutečně jenom tou špičkou v ledovce, kterou vidíme. Od roku 2015 do roku 2018 pracovní skupina OSN ověřila 40 tisíc vážných porušování práv dětí v celé zemi. 40 tisíc. Mnohé z nich byly závažné. Představuje to 80 občanských obětí. 80 civilních obětí byly děti. A bez ohledu na sledování 274 pachatelů pří, případů zneužívání dětí, únosů, došlo třeba k osmistům útokům na školy, na nemocnice. To jsou prostě čísla, která jednoznačně ukazují, že ten problém je poněkud jiný než u nás. V Afghánistánu v roce 2017 chtěli pozměnit trestní zákonník, který vstoupil v platnost v roce 2018, a konkrétně tam šlo o to, aby z Bacha bazy se stal trestný čin. Ale změnit návyky a vliv mocných je opravdu těžké. Je tam široce rozšířená beztrestnost a oběti čelí stigmatu a vyloučení ze společnosti. Musíme dál bojovat, protože tento zákon o ochraně dětí musí schválit prezidentská vyhláška a později nižší komora parlamentu to odmítla s tím, že nebyla usnášení schopná k tomu, aby schválila jeden článek. A v prosinci 2018, 11. prosince 2018, o tom pořád ještě jednali. Zákon na ochranu práv dětí byl čtyřikrát zamítnut parlamentem v posledních čtyřech letech. Ukazuje to, jak velký je odpor vůči změně. Vůči změně zákonu, ale především návyku ve společnosti, která toleruje takové chování, proti kterému musíme bojovat. Musíme v tomto boji pomoct. Musíme pomoct v boji za zlepšení práv dětí v Afghánistánu. Děláme všechno, co je v našich silách a budeme v tom pokračovat s tím, že nakonec změnit společnost je mnohem obtížnější. Trvá to dlouho. Je to mnohem těžší, než zveřejnit nějaký zákon. Nedávno jsme měli veřejnou rozpravu s názvem Děti Afghánistánu. Zaslouží si lepší budoucnost. Vyvolalo to velký zájem eh, úředníků i široké veřejnosti. A kromě toho probíhá také každoroční dialog o lidských právech mezi Evropskou unii a afgánskou vládou. A tam je vždy kapitola o konkrétní situaci dětí. A takové děti jako děti ve válečných konfliktech, dětské sňatky a podobně se řeší. Samozřejmě jsou i případy zneužívání v armádních silách. A Evropská unie tento eh, problém řeší systematicky. Věnujeme pozornost chování vojáků, chování policistů vůči civilnímu obyvatelstvu. Máme také projekt poradenský služeb pro policii a tam je i genderový segment. A ten má také eh, přines prospěch mládeži. Víme, že je to závažný problém, usilujeme o to, aby afgánské úřady a afgánská společnost proti tomu bojovala a je velice důležité, aby se k tomu připojil i Evropský parlament. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. A tím uzavírám naši rozpravu a rada bych vás informovala o tom, že někde bylo podáno šest návrhů usnesení a budeme o nich hlasovat dnes. Další pořád na bodu jednání je ruský zákon o zahraničních agentech. Máme velmi málo času a proto vás prosím, abyste hovořili pouze jednu minutu. A teď má slovo paní Fotiga. Děkuji, paní předsedkyně. Pane vysoký představiteli, Sovětský svaz byl zvlášť represivní a krutý vůči nezávislým novinářům. Mnozí z nich zahynuli. Bohužel v Putinově Ruské federaci vidíme kroky, které podniká stát a které bohužel připomínají minulost. Stále si pamatujeme fantastické lidi, jako byla Anna Politkovskaja, statečná novinářka, která byla připravena poskytovat ruské společnosti nezávislé spolehlivé informace. Bohužel zákon o zahraničních agentech v nedávné podobě, jak ho podepsal Vladimir Putin 2. prosince, je dalším krokem ve snaze zastrašovat jednotlivce a nezávislé blogery a novináře. V našem usnesení vyzýváme ke zrušení tohoto zákona. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a dalším řečníkem je paní von Kramontau Badel. Váže No a paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, Putin by opět chtěl svůj zákon o zahraničních agentech mít ještě větší kontrolu. Dokonce svoboda mínění i svoboda tisku se stále zmenšuje. Kreml okrádá lidi o jakoukoliv svobodu. Nejedná se jenom o Rusko. Je tady snaha o zabránění multipluralismu v novinách a to je vývozní artikl Ruska. Oni své protivníky nezavírají jenom do vězení, snaží se také používat sankce vedoucí k autocenzure. Mají rafinované metody na vyvíjení tlaku, aby stěžovali každodenní práci kritiku, aby je dohnali k tomu, že už potom budou mlčet. Jsou tady lživé kampaně proti obhajcům lidských práv, ale k těm dochází nejenom za hranicemi EU, ale také v České republice. Maďarsku a Rumunsku. I v Maďarsku už nevládní organizace mají povinnost se zaregistrovat a zahraničím um, eh, placené organizace to musí také hlásit. A tomuto musíme zabránit. Děkuji vám mnohokrát a dalším řečníkem je pan kolega Picula. Mnohokrát děkuji. Já chci poděkovat všem kolegům za skvělou spolupráci a konstruktivní vyjednávání. Zpracovali jsme dobrý společný text, který se zaměřuje na problematický zákon o tzv. zahraničních agentech. A hlavní poselství parlamentu v tomto případě je jasné. Zákon byl schválen v roce 2012, nicméně minulý měsíc byl pozměněn a znamená to, že pod něj spadají všichni, kdo zveřejňují nějaký obsah anebo sdílejí eh, obsah ze, od zahraničních médií, bez ohledu na to, zda se jedná o ruské občany či ne. Nezávislá úloha eh, novinářů je dále omezována a já rozhodně odsuzuji tento zákon, protože omezuje svobodu projevu a také občanskou společnost a média. A je to zakotveno v ruské ústavě a proto žádáme, aby byl zákon zrušen. Rusko podepsalo Evropskou umluvu o lidských právech a Všeobecnou deklaraci o lidských právech. My očekáváme, že bude prosazovat hodnoty, ke kterým se přihlásilo. A já také doufám, že vztahy a spolupráce s Ruskem eh, musí být součástí komplexní strategie, která vychází z respektování mezinárodního práva. Děkuji. Jako další kolega Huk. Pro demokracii a svobodu projevu není nic důležitějšího také pro eh, bezpečnost Evropy, jako je demokracie v Evropě a kolem Evropy. Náš největší soused podnikl další krok, který působí obavy. Rusko bude vyžadovat, aby novináři, blogeři a další, kdo sdílejí zprávy, se označovali za zahraniční agenty pod hrozbou trestu. Záměr je jasný. Bude to využíváno pro ty, kdo kritizují vládu. Ten zákon musí pryč. Přejeme si přátelství, ne nepřátelství s Ruskem. Ale vidíme, že ruský režim zaškrcuje kritiku a to, kdo je u moci, charakterizuje demokracii. Víme, že státy, které potlačují svobodu projevu, se stávají nebezpečím vlastního národa i sousedů. Skutečně si přejeme, abychom ustali v tom zájemném podezřívání. Já prosím o větší svobodu projevu, ne menší. Děkuji mnohokrát a jako poslední za autory má slovo pan Gáler. Děkuji paní předsedkyně. Je politování hodné, že se opětovně musíme zabývat zostřením situace ohledně zákonů v Rusku. Nená se tedy o nevládní organizace, které dostávají finanční pomoc Ruska, ale do tohoto zákona spadají jednotlivci, jako například blogeři, kteří skutečně pak jsou stigmatizováni titulem zahraničního agenta, kde hovoří o ekologických zločinech, o korupci, o oblasti lidskoprávní, je stigmatizován, označen za zahraničního agenta. Já si myslím, že si sebe zaslouží něco lépeho. Kdo vysloví nemilou pravdu, to není zahraniční agent, to je právě ten, který se zastává těch skutečných zájmů občanů a chrání je proti politické a hospodářské kastě, která je u moci, která se snaží směrem na venek vysílat sílu a propagovat nacionalismus a která se ale chová hůře než jakákoliv monarchistická dynastie kdykoliv v Rusku a obohacuje se nesmírným způsobem a vytváří návenek takovou fasádu, že tomu tak není. My bychom měli vyjevit, projevit solidaritu s ruskými občany a to takovým způsobem, že budeme požadovat bezprostřední, bezprostřední ostraní tohoto zákona. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a teď má slovo pan Kubilius. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve řekl, že musíme odpovědět na zásadní otázku. No, co znamená zahraniční agent v ruském právu? Znamená to, že ruské orgány se obávají svých vlastních lidí. A proto bych velice rád tady vyslovil apel. Pane Putine, nebojte se zahraničních agentů, kteří. A nebojte se, že oblíží ruským lidem. Oni Orgány se snaží bojovat proti utlačování, ale přitom lidská práva jsou stále více potlačována. A proto musíme využít veškeré naší moci a síly celé Evropy, aby ruští občané z, z, dostali zpět svá práva. Potřebujeme k tomu Radu Evropy, Evropskou radu, Evropskou komisi, potřebujeme na to Evropský parlament a vlády jednotlivých členských států a naléháme na ně, aby obhajovali lidská práva ruských práv proti státním orgánům, které se jich bojí. Děkuji mnohokrát. A teď má slovo pan Glucksmann. Merci, madame la... Děkuji, paní předsedkyně. Výbor pro prevenci mučení, zahraniční agenti, skupina Maximum, také, které hrání práva LGBT, opět zahraniční agent, nevládní organizace, Memoriál, opět zahraniční agent, ekologičtí aktivisté, zahraniční agenti. A nyní dokonce individuální novináři, blogeři, intelektuálové, intelektuálové, prostí občané, všichni jsou zahraniční agenti. Toto je tedy model společnosti, kterou navrhuje Vladimír Podil a nemilme se, tento model je inspirací pro všechny autoritární hnutí, dokonce i zde v Evropské unii. Nejedná se tedy pouze otázku diplomatickou, je to také takový střed dvou vizí světa. A nyní je na čase, abychom, milí kolegové, byli velice koherentní v, naš, v naší obraně demokracie. Stejně tak, jak je Vladimír Putin koherentní ve svých opakovaných útocích na demokracii v Rusku, ale také přímo zde v Evropské unii. Děkuji. A nyní pan Austrevičius, prosím. Madam Chair. Paní předsedkyně, pane vysoký představiteli, kolegové, ruská vláda už dlouho záměrně omezuje prostor pro nezávislá média, zbývá už jenom velice málo důvěryhodných zdrojů. Nyní se zaměřuje na jednotlivce, především na nezávislé novináře, na politickou opozici a na aktivisty, kteří mají možná jiné představy a jinou vizi pro Rusko, než jsou ty, které nabízí Kreml. My jsme zavedli proti Rusku právem sankce v reakci na agresi Ruska na východě Ukrajiny a na Krymu. To bylo před pěti lety. A nevidíme žádné známky zlepšení. Naopak, Rusko se doma projevuje jako stále více autoritářský stát. Zákon o zahraničních agentech jenom dokazuje, že Rusko nepostupuje ku předu, ale spíš zpět, pokud jde o respekt pro základní svobody. Tento zákon ovlivňuje nejenom ruské občany, ale je to také přímý útok na nás, na Evropany. Ta část, která je zahraniční v tomto zákoně a údajně poškozuje ruskou společnost, to jsme my. A kromě toho, aktivisté občanské společnosti a naši diplomaté jsou stigmatizováni v Rusku. Kolegové, měli bychom včas zasáhnout a měli bychom schválit Global Magnitsky Act. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Hautala, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, pane vysoký představitel. To byl dobrý týden pro svobodu projevu v Evropské unii. A v tomto parlamentu v pondělí bylo přijato rozhodnutí zřídit cenu DAFNE pro investigativní novináře. V úterý vstoupil v EU platnost zákon o whistleblowerech a ve středu jsme uctili svobodu projevu tím, že jsme udělili Sacharovovu cenu známému disidentovi a obhájci Ujguru Ilhamu Tohtimu. Je to cena známého eh, akademika a aktivisty Sacharova z Ruska, ale musíme si být také vědomi toho, že nedávné rozhodnutí ruského režimu rozšířit působnost zákona o zahraničních agentech na jednotlivce opravdu hodně poškodí činnost nezávislých novinářů v Rusku. A já chci především zmínit vynikající zpravodajské služby Rádia Svoboda Evropa. Budeme mít stovky korespondentů v celé Ruské federaci a jejich práce teď bude mnohem obtížnější. Děkuji a nyní pan Marian jako další za ID. Děkuji, děkuji. Toto usnesení tady odsuzuje vlastně současně i Spojené státy, protože připomínám, v roce 1938 zpráva Fara měla velice, se podobala v mnoha bodech o tom, tomu ruskému zákonu. Také tam šlo ty zahraniční agenty. Takže Rusko má problém, protože jak si často se na něj negativně obrací jiné státy a tady zase v tom usnesení chcete tedy ukázat, že chcete i nadále udržet veškeré sankce proti Rusku a ty sankce nejsou vůbec k ničemu, budou mít pouze neblahé důsledky na nás, na Evropskou unii. A tady to vidíte, Brexit, může za to Rusko, Trump může za to Rusko, žluté vesty ve Francii určitě za to také může Rusko, ve Francii nejezdí vlaky, může za to Rusko. Vždy ucuzujeme Rusko, dokonce do roku 1980 sama Francie měla zákon, která omezovala pro eh, císařní eh, příslušníky, aby se združovali. Takže si myslím, že bychom neměli eh, jít touto cestou, kterou chcete, ale spíše opětovně obnovit dialog s Ruskou, abychom nezůstali v této slepé uličce, ve které nyní jsme. Děkuji. Nyní pan Krasnodebský. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Zostření reglementace pro zahraniční organizace je dalším symptomem toho, co Kremlin dělá ve snaze izolovat Rusko od vnějšího světa. Je to reakce Putinova režimu za podpory některých evropských státech eh, eh, při, za miliardu eur, takové jako Nord Stream 2 a snaží se potlačovat obyvatele, kteří jsou stále nešťastnější z této situace. Je tady, jsou tady hospodářské problémy, sociální problémy a to všechno má být kompenzováno rétorikou tohohle hradu Kremlu. A Existuje tady e, ambice pro demokratizaci Ruska, ale ze strany obyvatel a ne ze strany státních orgánů. Děkuji mnohokrát a teď má slovo pan Wilumsen. Mnohokrát děkuji. Svoboda projevu, právo organizovat se, právo združovat se, to jsou základní kameny Evropské úmluvy o lidských právech. A tu podepsali nejenom země EU, ale i Rusko. V posledních letech pozorujeme, že základní demokratická práva, která bereme jako samozřejmost, jsou teď pod tlakem. Autoritářské režimy aktivně usilují o to, aby zničili občanskou společnost. Vidíme to na hranicích EU, vidíme to v Maďarsku, Orbánem, vidíme to v Izraeli pod Netanyahuem a mimo jiné v Rusku za vlády Putina. Vyšleme tedy jednoznačný signál. Nesouhlasíme s tím, aby základní lidská práva byla omezována, aby se na ně útočilo, nebo aby se útočilo na občanskou společnost. Nemůžeme akceptovat, aby ruská vláda nezajistila, jak je povinna, svobodu združování, svobodu organizování a svobodu projevu. Děkuji. Děkuji. Další pan Radičovský. Vážení kolegové, pokud chce Evropská unie existovat v takové podobě, v jaké existuje, a pokud si chce hrát na soudce světa a ochránce, světového ochránce práv a svobod od Antarktidy až po Arktidu, musí být především objektivní, aby nestratila tvář. Tento návrh usnesení, který se týká ruského zákona, je ve skutečnosti, řeknu to upřímně, neobjektivní fake. Je to neobjektivní fake, který nevychází ze základních skutečností. Všichni mluvíte o tom, že je ohrožena ruská opozice, ale já jsem si dal tu práci, já jsem si dal tu práci a prošel jsem všechna hlasování ruského parlamentu od roku 2012, 17 a 19. O těchto zákonech, prvním, druhém i posledním, hlasovalo 60 ruské domy a proti nebyla ani opoziční ruská strana, takže je to rozhodnutí 250 milionů ruských občanů. Je to záležitost Ruska, je to reakce na americké restrikce a proto objektivně posuzujeme věc. Nebuďme rusofobní a přemýšlíme také o tom, že svět už nestojí na jedné noze, ale nejméně na dvou nebo třech nohách a budoucnost Evropy a všech ostatních zemí závisí na spolupráci a nastavení mostu na ekonomické spolupráci a ne na zasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. A prosím, dodržujte řečnickou dobu. Teď má slovo pan Lega. Děkuji, paní předsedkyně. Jádrem eh, demokracie je občanská společnost. Já jsem křesťanský demokrat. Svobodná a rozmanitá a silná občanská společnost je předpokladem demokratického státu. Pro jiné, jako je Vladimir Putin, samotná existence jakési občanské společnosti je pouze hrozbou pro trvalé autoritářské státy. Putin zaškrtává celou řadu políček proti demokracii, systematicky zastrašuje média, políčko, ovlivňování voleb, naškrtneme políčko. Zákon o zahraničních agentech, další políčko. Tento zákon je v podstatě dál další špatně skrytý pokus potlačit opozici, která by podle Putina neměla existovat. Ale existuje a musí existovat. Při nejmenším v Rusku. A já chápu, že musí být asi těžké pro bývalého agenta KGB Putina, aby se vypořádal s tím, že se za každým rohem nemusí skrývat nějaký agent, ale členové občanské společnosti Ruska budou mít moji podporu jako křesťanského demokrata. Děkuji vám moc krát a nyní je na řadě pan Arakováč za SD. Děkuji vám, paní předsedkyně. My jsme tu vyjádřili solidaritu tím, že jsme tleskali ujgurským lídrům, kteří bojují proti čínským úřadům, což je ale důvěryhodné pouze tönkre akarja tenni gyakorlatilag részben a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 Eh, a eh, v podstatě to, tak, jak to dělal za Sovětského svazu. Eh, a právě proto moje země je první obětí takového ideologického exportu, protože Putinové praktiky a duch se u nás, v naší zemi, dobře ujaly. Maďarská občanská společnost je naprosto paralizována, dusí se a všechny E, demokratické instituce jsou ohrožovány, jako například e, Středoevropská univerzita byla zrušena. E, zajímalo by mě, jaké prostředky se používají k tomu, k financování těchto politik. To jsou finanční prostředky daňových poplatníků EU. Uvažujte, koho volíte. Děkuji. Nyní za Renew. Děkuji mnohokrát. Eh, ruský zákon mu ohrožuje občanskou společnost v Rusku a eh, také ohrožuje utlačované, protože ruský mafiánský stát nekončí na jeho hranicích, o tom už tady ostatní hovořili, šíří se za hranice a eh, ohrožuje také Evropskou unii i zevnitř. Eh, zákon proti zahraničním agentům eh, je namířený proti opozičním politikům nejenom v Rusku, ale také v Maďarsku. Maďarsko je nyní evropskou laboratoří ruských metod, kde se ty ruské metody testují, ověřují. A eh, dokonce tam byla implantována špionská banka ruská a proto Eh, se eh, o, o tom píše i v maďarských médiích a uvědomme si, že takto se infiltrují eh, tyto praktiky. Nesmíme nechat zakázat nevládní organizace. Děkuji paní Rovit za skupinu zelených. Děkuji. Včera jsme tady v parlamentu udělili Sacharovou cenu Ilamovi Totovi ale i eh, v minulosti jiným podobným eh, vítězům. A víme, že ruské zákony teď eh, vyhrožují takovýmto osobám jako zahraničním agentům. A my musíme i nadále bránit ty, kteří vystupují na obranu svobody vyjadřování. Mohla jsem sehrát malou roli v tomto úsilí a e, víme, že čím e, je ohroženější svoboda projevu, tím více e, je musíme bránit. Včera tady také chyběli poslanci za stranu pro Brexit. Možná, že vás také bude zajímat, že Boris Johnson nalezl nový způsob, jak odložit zveřejnění zprávy o ruském vněšování do voleb Británie. Děkuji dalším řečníkem je pan Terč. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nové prostřed, no, Nový zákon Kremlu z prosince 2019 ještě více omezuje práva ruských občanů a nezávislých organizací. Zákony proti zahraničním agentům z let 2012 a 15 už umožňovaly persekuovat všechny eh, zahraniční organizace i ruské organizace s vazbami na zahraničí, jejichž aktivity se nelíbily těm, kdo jsou u moci. Eh, těmito novými rozšířeními zákonu vlastně nikdo nesmí mít kontakty v zahraničí, eh, ať už, aniž by byl eh, trestně stíhán. Takže eh, represe v této oblasti se velice podobají praktikám Sovětského svazu a komunistické diktatury před rokem 85, než přišla Gorbačovova perestrojka. Je tragické, jaký je ten protidemokratický vývoj, který porušuje všechny závazky Ruska na mezinárodní scéně plynoucí ze smluv. Žádáme proto eh, Putina, aby neodsoudil Rusko dále k této izolaci, do které je momentálně vede. Děkuji paní Fox za nezařazené je třeba eh, odsoudit ruský zákon, který postihuje novináře a zahraniční agenty. Je to děsivé ohrožení svobody médií a nicméně já jsem slyšela v, této, eh, v tomto sále už mnoho debat, které také lacině viní ze všeho zahraniční eh, interference, takže je to tak trošku na obě strany je třeba si na prvé zamést před vlastním Prahem. Kolikrát v tomto sále poslanci, komisaři a další nálepkovali lidi, kteří, se, ne, kteří nesouhlasí s evropskou agendou jako nový agenty nebo tvrdí, že rusové ovládají volební výsledky například v britském referendu. A jaká je vaše odpověď? Pořád cenzura a zákazy. A všechny ty módní obvinění ze zahraničního vlivu v podstatě vy, rozdmíchávají proti cizineckou xenofobii v našich národních státech a také to, jak si bere voličům jejich svéprávnost, protože to zní, jako by dělali to, co chtějí rusové. Takže neměli bychom takto líně obvinovat nebo zvinit ze všeho zahraniční vměšování. Měli bychom kritizovat Putina za jeho útok na demokracii a svobodu, ale bohužel Evropská unie sama eh, příliš málo dbá na svobodu tisku a veřejné demokracie a místo toho hledá obětní beránky za své vlastní chyby a hledá je v cizincích. Takže prosím, zameďte si před vlastním Prahem. Děkuji, pan Kelly, za EPP. Děkuji. Eh, ruský zákon o zahraničních agentech je velmi znepokojivé pro svobodu tisku a občanskou společnost v Rusku. Eh, Rusko vytváří hostilní prostředí pro novináře s nadměrným používáním eh, pokud a jiných postihů pro občanskou společnost. Novináři se potýkají s vysokou represí eh, a jsou nuceni k autocenzuře. Je popírána je svoboda projevu a aktivisté jsou stigmatizováni. Důležité je, že to ohrožuje demokratickou společnost, která je ohrožována i v kontextu, kde se občanská občanský prostor stále zužuje. Ehm, tento nástroj eh, se snaží odsoudit novináře jako celek a já bych rád apeloval na ruské úřady, aby jednali v souladu se standardy lidských práv. Děkuji. Děkuji. A nyní Majorino. Děkuji. Svoboda tisku a přítomnost e, svobodných informací, to jsou zásadní e, pilíře demokracie a právního státu. Nicméně e, Vladimír Putin to asi neví. Teď se zasadilo přijetí zákona, který vlastně kriminalizuje zveřejňování informací, označuje novináře nebo blogery za zahraniční agenty, kteří mají být na seznamu, který je monitorován ze strany státních úřadů. Je evidentní, že tady eh, čelíme obsesivním pokusům kontrolovat tok informací a potlačovat jakýkoliv eh, protest nebo kritiku. A to musíme odsoudit, ale měli bychom se také zamyslet eh, nad tím, kteří z Putinových přátelů sedí tady mezi námi a kteří mu pomáhají a kteří chtějí vytvořit model společnosti, který eh, prosazuje Putin v Rusku a který je v rozporu s demokracií a s našimi hodnotami. Děkuji. Teď má slovo pan Benion za Renew. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Tato změna zákona umožní ruské vládě jmenovat eh, nezávislé novináře a blogery, kteří získávají zdroje z zahraničí jako zahraniční agenty. Je to vlastně termín, který se používá za sovětského režimu. Eh, tito jednotlivci se budou muset registrovat eh, u úřadu a mohou čelit pokutám nebo dokonce uvěznění na dva roky. To má za cíl umlčet kritiky vlády a dále se tím podkopávají nezávislá svobodná média a omezuje se svoboda projevu. Já vyzývám ruskou vládu, aby zvrátila toto rozhodnutí a dala svou legislativu do souladu s mezinárodní legislativou a měla by také přestat s pokusy omezit občanskou společnost a nezávislou žurnalistiku. Je politování hodné, že Rusko zaujímá tento eh, přístup a eh, přitom je radou, eh, členem Rady Evropy. Pan Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, vážení kolegové, Největší hrozbou pro Kreml je demokracie a Rusko momentálně podniká kroky proti nevládním organizacím a těm pár posledním nezávislým médiím, které jsou často jediným zdrojem nezávislých informací. Rusko se snaží umlčovat a očerňovat v očích společnosti ty, kteří eh, dodávají naději a bojují za lidská práva a ochranu životního prostředí v Rusku a snaží se bránit základní demokratické hodnoty. Zákon o zahraničních agentech ukazuje, že Kreml je eh, zasažen strachem. Putin a jeho propagandistická mašinerie nepřinášejí kýžený účinek a proto Režim čelí existenční krizi a působí na dvou frontách, vnitřní a vnější, například tím, že se vměšuje do voleb a referend v jiných zemích, což je ale pro Rusko čím dál těžší obranou práv běžných ruských občanů bráníme v prvé řadě demokracii a její schopnost přežití. Děkuji, paní Šojdrová, prosím, za EPP

střední a východní Evropou. Teď je vlastně také na tom černém seznamu, podobně jako další média, která eh, dostávají eh, prostředky na své fungování ze západu. Tento zákon byl původně přijat v roce 2012 a všechny eh, tyto organizace musely zapsat na zvláštní registr. To už jsme tehdy kritizovali. V tomto měsíci se to ještě rozšířilo o jednotlivce, o eh, ty, kteří eh, kritizují režim a to je jasný útok na svobodu tisku, jak už jsme řekli v červenci. Musíme požadovat eh, zrušení tohoto zákona, protože jsou tím porušovány mezinárodní normy. Nemůžeme normalizovat vztahy s Ruskem, kde vlastně jsou tím popírána základní lidská práva. Musíme také přijmout náš ekvivalent magnetického zákona. A nyní následuje Catch the Eye. Mohu dát slovo pouze šesti zájemcům eh, o slovo za každou skupinu a pan Tomak je první. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pro někoho, kdo má jakékoliv pochybnosti o Putinovi, o tom, zda je diktátor nebo ne, tak teď vám tento zákon dává jasnou odpověď. Je zaměřen na určité lidi. Kladete si otázku, proč byl ten zákon přijat. No, týká se lidí, kteří chtějí podporovat určité hodnoty v Rusku, které jsou naprosto v rozporu s našimi hodnotami. Diskutujeme o demokracii, svobodě projevu, základních právech a tak dále. A to, co se děje, by nás mělo opravdu znepokojovat a zvednout ze židle. Je to eh, bytí na poplach. Eh, jsou to učitele, novináři, ehm, učenci eh, a podobně, na které je tento zákon zaměřen. A vnímají, že Putin vlastně ohrožuje vlastní stát prosím, udělejte něco, abyste hájili miliony Rusů, kteří vzhlížejí k Evropské unii s nadějí. Děkuji. Paní předsedkyně, pane vysoký představiteli Borrelli, eh, eh, usnesení o ruském zákonu eh, o zahraničních agentech zdůrazňuje dvě priority. První je svoboda projevu a přístupu k informacím tady máme sacharovou cenu a tak dále, ale Rusko a jeho kyberprostor, to je druhé téma. Kyberprostor v Evropě i v Rusku. Rusko je na naší hranici, je to náš obrovský soused a my eh, se snažíme o vytvoření mírového prostoru, a to i v Radě Evropy. Přitom ale Rusko podniká eh, trestné činy proti Ukrajině a proti Gruzii a působí na eh, hranici Armenie a Azerbajdžánu, což jsou bývalé sovětské regiony. Je tedy potřeba bojovat proti Rusku i v kyberprostoru a toto usnesení eh, požaduje, aby byli respektováni blogeři a novináři a všichni, kdo se snaží zprostředkovávat svobodně informace veřejnosti v zemi, kde všechno je kontrolováno Putinovým režimem. Děkuji, paní Dali, prosím, na, za GUE. Děkuji, paní předsedkyně. V roce 2017, když, eh, údajná, když paní panika z údajného ruského vměšování byla na vrcholu, tak Russia Today a Sputnik se museli eh, zaregistrovat podle eh, zákona o zahraniční registraci. A nejpředvídatelnějším výsledkem je, že Rusko podniklo odvetné opatření. Je to jeden ze základních principů mezinárodních vztahů. Každá akce vede k reakci. A Rusko teď dělá přesně to tež jako předtím ve Velká Británie. A bohužel zdá se, že to bude vymáháno arbitrárně. Je to tragédie pro nezávislé novináře a pro občanské zpravodaje v Rusku. Je potřeba podívat se, co dělá USA se zahraničními agenty a uvidíme, kam to vede. Ruská Maria Putina eh, byla uvězněna jako eh, ruská špionka jenom za to, že byla ruska. Takže v čem jsou ruské hodnoty jiné než naše? Rusové kopírují to, co vidí na západě a čím dříve

Už jsme tady eh, slyšeli mnohokrát řečeno, že ten bývalý sovětský režim eh, byl represivní a utlačoval svobody a my, kteří jsme v tom museli žít, eh, to možná chápeme lépe než ostatní. Proto také já musím odsoudit tento zákon, který Putin nechal přijmout a budu hlasovat i pro to usnesení. Jde o to vystoupit na obranu svobody tisku. Pouze eh, lidé v Rusku vědí, eh, co se tam skutečně děje. Oni by rádi měli eh, tyto svobody, svobodu cestovat, svobodu získávat pravdivé informace. A my je v tom musíme podpořit, musíme trvat na dodržování základních demokratických partnerů. Pan Modi. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja Suomalaisena olen asunut Venäjän naapurissa koko elämän. Děkuji jako eh, občanka Finska jsem musela dlouho žít ve stínu Ruska, Sovětského svazu a vždy jsme měli eh, mezilidské kontakty, eh, přátelské s mnoha lidmi z Ruska, ale dnes už jsme v situaci, kdy tady nemohou působit svobodně. Mnohé organizace občanské společnosti jsou ohrožovány na vlastní existenci. Ta situace se neustále zhoršuje. Eh, svobody je čím dál tím méně v Rusku a my to nemůžeme tolerovat, nemůžeme eh, neodsoudit tuto diktaturu. Víme, že už eh, tady byli mnohokrát eh, zavražděni eh, novináři nezávislí, například paní Politkovská já přišla o život a my musíme i nadále usilovat o to, abychom podpořili občanskou společnost a nezávislou žurnalistiku v Rusku. Urnok, a bizottság nevében. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, Evropská unie má dlouhodobou jasnou politiku vůči tomuto zákonu o zahraničních agentech a nejnovější změna tohoto zákona, kterou prezident Putin podepsal 2.12., eh, která rozšiřuje roz, eh, působnost tohoto zákona na jednotlivce, eh, tak eh, k tomu jste vyjádřili řada z vás zásadní obavy a to je na místě, protože to má potenciál eh, dotknout se nezávislých novinářů, blogerů a je to další krok směrem k omezení mediální svobody a svobody projevu v Rusku. Od roku 2012, kdy byl zákon o zahraničních agentech v Rusku zaveden poprvé, eh, umožnil tento zákon označit nevládní organizace jako zahraniční agenty. Dotklo se to více než 150 občanských organizací, eh, které eh, dostaly pokuty, byly stigmatizovány, probíhaly tam inspekce a podobně. Eh, toto omezení svobody provo, eh, projevu v Rusku omezuje svobodu nevládních organizací a poškozuje nezávislou občanskou společnost. V roce 2017 se eh, legislativa o zahraničních agentech ještě rozšířila. To znamená, jakákoliv mediální organizace dostávající zahraniční příspěvky, finance, buď přímo nebo nepřímo, může být označena jako zahraniční agent. A to dále eh, zúžilo prostor pro svobodná a nezávislá média, stejně jako nezávislé hlasy. Ehm, legislativa o eh, zahraničních agentech jde proti závazkům a eh, tím pádem je důležité že tato legislativa byla už odsouzena představiteli SVČ 30. listopadu, kdy došlo k rozšíření působnosti zákona na eh, jednotlivce, představuje ještě další krok navíc k osmezení svobody projevu. Eh, budeme i nadále apelovat na ruské úřady, aby respektovali své mezinárodní závazky, svobodu združování a svobodu projevu. Je nezbytné, aby ruští občané eh, mohli uplatňovat svoji svobodu združování, včetně práva podílet se na činnostech nevládních organizací, které eh, chrání lidská práva a základní svobody. Evropská unie bude i nadále podporovat ruské lidskoprávní aktivisty i občanskou společnost, tak jak to děláme po celém světě, poněvadž to je eh, zásadní princip Evropské unie. A naše podpora je důležitá, ať už formou veřejných prohlášení účasti na soudních procesech, podpora Eh, setkávání s těmito lidmi, monitorování situace v Rusku, eh, apelování na úřady, eh, aby se spovídali z odpovědnosti, když porušují základní práva a podobně. Budeme pomáhat a trvat na tom, aby respektovali také rozhodnutí soudního soudu pro lidská práva a aby demokracie, právní stát a respektování lidských práv byly zachovány. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám. Děkuji vám, tím končím tuto rozpravu. Předloženo bylo šest návrhů usnesení, o kterých se bude hlasovat za několik minut poté, co skončí přestávka, která eh, skončí ve 12 hodin.

Dámy a pánové, Prosím o ticho, měli bychom pracovat. E Vážení kolegové, vážené kolegyně, dnes Evropský soudní dvůr Evropské unie vynesl rozhodnutí v případě Junkeras. Je to rozhodnutí, které je nesmírně důležité. A přímo se týká složení této instituce. My jsme vás tady eh, nechtěli nechat eh, čekat zbytečně. Soudní dvůr eh, rozhodl v tom smyslu, že hlasování voličů vede k přímému vytvoření mandátu poslance. Soudní dvůr tedy rozhodl, že zvolení poslancem musí potvrdit příslušný úřad členského státu, ve kterém proběhla ta volba a ten mandát vzniká tím okamžikem eh, zvolení. A tím pádem eh, má takový poslanec právo na parlamentní imunitu podle článku 9 protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie. sui privilegi e sul... Tento protokol o výsadách a imunitách se tedy vztahuje na poslance od vyhlášení oficiálních výsledků voleb. A v důsledku toho mandát poslance Evropského parlamentu se odvozuje pouze od tohoto faktu a od toho okamžiku, kdy dojde k vyhlášení výsledků. Soudní dvůr tedy rozhodl, že je potřeba zajistit imunitu a že je možné pouze se souhlasem poslance eh, přistoupit k hlasování o zbavení ho imunity. A je potřeba tedy dokončit celý proces eh, eh, ujmutí se mandátu. A je potřeba splnit všechny formality po té, co poslanec se stane oficiálně poslancem Evropského parlamentu a musí tedy pobývat nebo musí požívat imunity, tak jak to říká článek 9 o protokolu o výsadách a imunitách. A my tedy vyzýváme španělské příslušné úřady, aby potvrdili eh, rozhodnutí Evropského soudního dvara a pověřil jsem také naše eh, služebníky, aby v co nejkratší době udělali všechno potřebné pro to, aby mohl platit tento rozsudek a aby se to promítlo do složení našeho parlamentu. A informuji vás také o tom, že nepřijímám žádné dotazy k, nebo ty připomínky k jednacímu řádu k tomuto tématu. Um, po tomto velmi jasném prohlášení předsedy parlamentu není potřeba eh, vznášet k tomu nějaké technické připomínky a dovolte mi, abych tady nejprve přivítala delegaci eh, ukrajinského parlamentu. Jsou to poslanci, kteří se zúčastnili eh, společného zasedání výboru, asociačního výboru mezi Evropskou unii a Ukrajinou. Toto bylo velmi důležité zasedání, bylo to první, které se konalo po té, co eh, eh, zasedal nebo začal platit eh, nový volební mandát jak Evropského parlamentu, tak i Verchovné rady na Ukrajině a proto je to velmi správná doba, kdy se zamyslet nad našimi ambicemi a vizí budoucnosti. Vážení ukrajinští přátelé, Spolupráce, která je velmi intenzivně dotýká se celé řady oblastí mezi našimi parlamenty, je také projevem našeho eh, potvrzení evropské cesty, kterou si Ukrajina vybrala a eh, dovolte mi, abych vám ještě jednou poděkovala za to, že jste přijeli na návštěvu našeho parlamentu a přejeme vám eh, hodně úspěchu při posilování vaší demokracie. We now come to the votes. Teď začneme hlasovat. Takže nejprve usnesení o porušování lidských práv, včetně náboženských svobod v Burkině Faso. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď budeme hlasovat o celém usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Usnesení je přijato. Jdeme na další usnesení o Afghánistánu, zejména o zprávách o sexuálním zneužívání chlapců v provincii Logar. K, o, o odstavci 1 budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 Zamítnuto. A hlasujeme o celém usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Usnesení o Afganistánu je přijato. Jdeme na další usnesení. Ruský zákon o zahraničních agentech. Jmenovité hlasování máme u odstavce 13 původního textu. Zahajuji hlasování. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. Přijato. A teď budeme hlasovat o celém usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Usnesení je přijato. A teď jdeme na další usnesení o 30. výročí rumunské revoluce v prosinci 1989. Budeme hlasovat jmenovitě o celém textu usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A usnesení je přijato. Jdeme na další usnesení. Budeme hlasovat o situaci Ujgurů v Číně. A chtěla bych vás požádat, abyste hlasovali o odstavci 1 původního textu na tři části. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A třetí část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. A nyní o celém usnesení, kdo je pro, proti, zdrželi se. Takže usnesení o situaci Ujgurů v Číně je přijato. Tak jdeme na usnesení o situaci lidských práv a demokracie v Nikaraguji. Odstavec 7 původního textu na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď budeme hlasovat o celém usnesení jmenovitě. Prosím, hlasujte. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jdeme na poslední usnesení. Násilné potlačení nedávných protestů v Iránu. A budeme hlasovat o odstavci, o pozměňovacím návrhu 3. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 5 původního textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 2 po odstavci 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 1 po bodu odůvodnění G, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A hlasujeme o celém usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže vám přeji hezké Vánoce a uvidíme se v novém roce. Nyní eh, přistupujeme k vysvětlení hlasování. Dám vám 30 vteřin na to, abyste pokojně opustili zasedací sál, aby si kolegové mohli vzít slovo. Nyní bych ráda zahájila vysvětlení hlasování připomenutí 30. výročí rumunské revoluce z prosince 89. Nejprve dám slovo kolegovi Danielu Hananovi. Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Já jsem měl tu výsadu, že jsem mohl sledovat tuto revoluci přímo v Bukurešti během studií eh, a sledoval jsem eh, to eh, z hospody, což bylo jediné místo, kde se tehdy v Bukurešti dalo koupit pivo a bylo skutečně neuvěřitelné, jaké kroky Rumuni udělali v té době, ale musíme si připomenout, že revoluce nejen v Rumunsku, ale i v jiných sovětských satelitech znamenala konec zahraniční okupace. Samozřejmě šlo o demokracii, právní stát a osobní svobodu, ale lidé v těchto zemích si uvědomovali, že ty, tyto hodnoty nedá, nemají smysl, pokud nemají instituce, které hájí. Proto Charles de Gaulle zdůraznil, že eh, eh, národní suverenita a demokracie se vzájemně rovnají. Děkuji, pane kolego. A kolega Džambacky, prosím, jedna minuta. Děkuji vám. Paní předsedkyně, stejně jako kolega Hanan, i já jsem mohl sledovat eh, situaci eh, v Rumunsku. Bylo to velmi blízko mého domova v Sofii. Sledovali jsme, co se děje na v Temešváru a dalších rumunských městech. V té době Rum, v Rumunsku vládla komunistická diktatura, která se snažila eh, zničit historii a pamětě národa, sebeurčení eh, diktatura, která vymýšlela eh, nové koncepce sovětského občana. Eh, naštěstí eh, diktatura eh,

Děkuji vám, pane Zahradile. Pane Hukine, vy jste měl nějakou připomínku k tlumočení nebo... Ano, byl problém s tlumočením do, evidentně do Němčiny, ale teď už se to vyřešilo. Děkuji vám. A teď má slovo pan Botoš za Renew. Děkuji eh, paní předsedkyně za slovo. Chci poděkovat všem kolegům, kteří hlasovali pro toto usnesení. Je to velmi důležitý eh, moment pro celý náš národ a já jsem nesmírně rád, že se nám také podařilo zvýšit pozornost eh, k těmto událostem, protože tehdy se úplně eh, změnil eh, směřování celé čas, této části Evropy. A chci také připomenout oběti tehdejší. Byli to lidé, kteří bojovali za lidská práva a Evropský parlament je velmi správně si připomíná tyto oběti. Děkuji a nyní eh, dávám slovo k vysvětlování hlasování k situaci Ujgurů v Číně a slovo má paní kolegyně Dominik Bild. situation des Ouïghours appelle la même mesure. Situace eh, Ujgurů si zaslouží stejná opatření jako Rohingů na Barmě, eh, aby nedocházelo k filtraci radikálního islámu k této minim menšině, eh, která žije v Číně tváří v tvář militantnímu islamonacionalismu tváří v tvář eh, porušování základních eh, svobod, konkrétně svobody svědomí, ale když se zaměřujeme na eh, Čínu a co dělá, nesmíme zapomínat na další situace, podobně na rostoucí šíření křesťanství. Křesťanské kostely neoficiálně se setkávají se nuceným uzavíráním eh, a cenzurou eh, kázání. A, eh, právě totalita byla vždycky základem čínského režimu ehm, a mm, právě v tomto smyslu musíme uvědomit tu situaci v celé vážnosti. Děkuji. Děkuji vám, paní Bilde. A nyní jdeme na vysvětlování hlasování o situaci lidských práv a demokracie v Nikaraguji

Děkuji, pane Zahradile. A nyní bych požádala kolegu Patrika Brajera, aby si vzal slovo. Vážená paní předsedkyně, eh, delegace Pirátů je pro eh, to, to aby eh, byl pohnání k odpovědnosti ti, kteří odpovídají za porušování lidských práv. To však musí probíhat v souladu s mezinárodním právem a to na základě nedělitelnosti státu a svrchovanosti a na základě eh, postupů stanovených OSN. Situace v Nikaraguji eh, tato opatření je taková, že tato opatření nejsou eh, brána v úvahu eh, konkrétně úřadující hlava státu. Eh, my jsme se proto rozhodli zdržet hlasování u tohoto odděleného hlasování. Děkuji, děkuji vám, pane kolego. A nyní se dostáváme k vysvětlení hlasování k násilnému potlačení nedávných protestů v Iránu a Matthew Patton se hlásí. I voted, um... Já jsem hlasoval pro toto usnesení eh, týkající se násilného potlačení protestů v Iránu. Eh, společně se svými kolegy eh, je, mám pocit, že musíme absolutně odsoudit ztráty na životech a také věznění eh, politických vězňů, včetně paní Radcliffe, která by měla být eh, okamžitě propuštěna. Ale chci také říci to, že takováto gesta eh, nic závažného nezmění. My kolegové rádi kritizují prezidenta Trumpa, ale Spojené státy jsou jedinou zemí, která má ty sílu a vztahy a zdroje na to, aby bychom mohli eh, dosáhnout toho, co dosáhnout chceme tímto usnesením. Takže bych poprosil své kolegy, aby respektovali to eh, postavení našeho nejbližšího spojence po dlouhá léta. Pokud chceme skutečně něco v Teheránu změnit, tak musíme stát bok po boku se Spojenými státy. Děkuji vám, pane kolego. Teď mohu také oznámit, že naše schůze je přerušena až do tří hodin odpoledne. a přeji vám všem eh, příjemné vánoční prázdniny. Schůze pokračuje. Je k dispozici zápis ze včerejší schůze. Má k tomu někdo nějaké příjmy? Pokud ne, tak je tento zápis tímto schválen. A nyní se eh, dostáváme k bodu oznámení zmocnice USA pro obchod o zájemní šetření podle oddílu 301 o daně z digitálních služeb. Chci připomenout, eh, že tuto rozpravu můžete sledovat i elektronicky na webových stránkách a můžete také tímto způsobem žádat o modré karty. A začínáme nejprve prohlášením komise a vystoupí komisař Hogan jménem Evropské komise. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. V roce 2018 komise přišla s dvěmi návrhy, aby zajistila, že digitální společnosti budou eh, platit spravedlivé podíl na daních, což by mělo umožnit dlouhodobé řešení, ale i musela se vyřešit definice stále provozovny eh, pro daňový základ eh, daně z právnických osob. Evropský parlament podpořil návrh digitální daně přesně před rokem 13. prosince 2018 a tento návrh zavedení eh, digitální daně by se vyžadoval celostní řešení, které pomohlo členským státům jednat vzhledem k tomu, že jim postupně ubývá eh, daňový základ u právnických osob. Ten návrh také mohl vést k urychlení debaty v rámci OECD, aby se začala vést globální debata o globální digitální daně. Bohužel, rada se nezhodla na svém postoji k návrhu komise na začátku roku 2019. Některé členské státy potom přistoupily k zavedení vlastní národní eh, digitální daně. Spojené státy potom zahájily eh, šetření týkající se, a to bylo v červenci, týkající se francouzské digitální daně. To první Eh, šetření ze strany Spojených států takovéto daně, přestože Francie není jedinou zemí, která něco podobného přijala. Poté, co se prezidenti Macron a Trump v Biarritzu dohodli na tom, že Francie bude vybírat tuto daň a eh, poté, poté eh, nahradí těmto společnostem Eh, tuto daň, pokud by vybrala víc, než eh, určí eh, řešení OECD. A Spojené státy se potom rozhodly, že tato francouzská daň je nepřiměřená a zatěžuje, nebo zatěžuje transatlantický obchod, což by potom mohlo vést k zavedení jednostranných opatření ze strany Spojených států. Podobně to bylo v případě, v případě Číny, kde šlo o eh, status tržní ekonomiky. Nicméně jediný eh, způsob, jakým je možné řešit tyto spory, je prostřednictvím eh, VTO, mechanismu pro úrovní sporu a proto chce komise vyzvat Spojené státy, aby neporušovaly se závazky podle mezinárodního práva a použili multilaterální obchodní systém. Předsedkyně komise von der Leyen poukázala na to, že Komise se bude bránit vůči jakýmkoliv jednostranným opatřením a bude bránit členské státy, pokud eh, naši obchodní partneři přijmou podobné kroky vůči členským státům. A přijetí eh, příslušného usnesení ze strany parlamentu, komise a rady by vyslalo jasný signál našem obchodním partnerům. Je to tedy eh, pro nás velmi důležitá záležitost, pokud eh, dojde k uvalení cel na Evropskou unii podle eh, zákona z roku 74. Byl to poprvé, kdyby Spojené státy použily tento nástroj proti Evropské unii od té doby, kdy byla zřízena Světová obchodní organizace. A tento americký zákon také uvádí jako možnost další diskuze místo přijetí restriktivních obchodních opatření a my proto budeme žádat o to, aby byly zahájeny tyto diskuze. Děkuji vám, pane komisaři Hogane, a nyní paní Vedren na čtyři minuty. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři. Sešli jsme se na poslední rozpravě v roce 2019. A to odráží situaci, s kterou jsme se v mezinárodním obchodu setkávali již několik let. Mezinárodní obchod, jak dobře víme, eh, prochází velkými turbulencemi. Svět se změnil, místo Číny, eh, úloha digitální sféry. Nicméně existují již mezinárodní pravidla a eh, přizpůsobila se, já si to nemyslím, jde nám o vyvážený mezinárodní obchod založený na dodržování pravidel pravidel. Nyní my, Evropané, se dostáváme pod nátlak a Donald Trump toho využívá. Ehm, tedy rozhodlo se e, e, zdanit ocel také nelegálním způsobem. Evropská unie chtěla e, reagovat, ale jakou efektivitu měla jejich odpověď? Zemědělci a producenti potravin se zaznamenali zdanění o 25%. Donald Trump se rozhodl uvalit 6 miliardů už sankci. Vzpomene vzpomenete si druhé, na 2. prosince, kdy Trumpova administrativa ohlásila zdanění o 100% víc, tedy 2,4 miliardy dolarů ehm, zdanění francouzských produktů eh, v souvislosti s poskytováním digitálních služeb. V souvislosti s tím eh, skupina Renew eh, již před tím, před tímto zasedáním a ještě před výsledkem v lednu apeluje na to, to, abyste zvážili tuto vážnou situaci. Ehm, co sdílíme s Donaldem Trumpem? Donald Trump se domnívá, eh, říká, že toto bude diskriminativní. Tato daň představuje pouze příspěvek pro podniky fungující v digitální sféře. Evropská unie hledá mezinárodní řešení v rámci OECD. To bude pokračovat, dokud se nenajde spravedlivý způsob zdanění digitálních společenství a boj, dokud nedokážeme bojovat proti nekalé soutěži. Donald Trump se eh, zaměřuje na eh, špičky francouzského hospodářství, šampaňské kosmetika a další věci, eh, kterými jsme známi. A eh, možná v Americe už nebude první trh pro francouzské šampaňské. Dotýká se to Evropanů? Ano, dotýká se to všech malých a středních podniků, včetně zemědělců. Tato nová daň může být fatální. Zemědělci už teď platí za tyto politické neschody velmi mnoho a proto potřebujeme podporu pro tyto podniky. Proto chci trvat na několika záležitostech. Za prvé nezbytný je dialog. Mezi dvěma zásadními partnery je důležité vést dialog a musíme skončit s touto bitvou. Evropská unie se ukazovala jako vždycky otevřená diskusi, nicméně Spojené státy nám nenaslouchaly. Problém eskaloval a v důsledku toho všichni prohrají, všichni ztratí. Nebude to eh, situace, kdyby si každý eh, z toho odnesl nějaký přínos. A myslím si, že na obou stranách Atlantiku je potřeba hledat řešení. A proto je nezbytné, abychom se sjednotili, zachovali solidaritu mezi členskými státy a obhajobu našich hodnot, protože proto byla vytvořena Evropská unie. To je zapsáno v naší DNA. Děkuji vám, pane komisaři komisaři, za to, že jste prokázal, že v jednotě je naše síla. Proto apeluji také na to, že je to neodkladný problém posílit naší politiku v oblasti obchodu, eh, stavět se rozhodně. Protože Evropská unie největším eh, eh, silou na světovém eh, obchodní sféře a proto je důležité, abychom se za ní postavili. Proto je důležité si uvědomit, že eskalování problémů rozhodně nepřinese řešení. Právě naopak. Děkuji vám. Děkuji paní kolegyně Vedren a nyní na tři minuty pan kolega Zambasky. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři Hogané, Vážená paní kolegyně Marie-Pierre Vedren, dámy a pánové, je mi ctí účastnit se této nesmírně vášnivé a intenzivní debaty, která se dnes v plenárním sále koná. Tohle krásně ilustruje přístup poslanců k tomuto tématu. V sále jsou čtyři poslanci ze 751. Opravdu to hodně vypovídá, přestože je těsně před Vánoci, tak eh, chtěl bych vám opravdu eh, pogratulovat, pane předsedo, za to, jak dodržujete řečnický čas. Je nás tady dost na to, abychom si zahráli karty. Jsme tu čtyři. Typické taky je, že diváků na galeriích je desetkrát více než nás tady v sále. Přitom jich se to týká nejvíce, protože daň z digitálních služeb bude mít dopad na všechny aplikace, které občané používají. Bude to mít dopad na všechna zařízení a všechna digita- všechny digitální služby, které používají. A teď vidí, jaký zájem máme o tuto debatu. Ale k věci. 10. července 2019 obchodní zástupce USA zahájil řízení fran- nebo vyšetřování francouzské daně z digitálních služeb. Podle zákona o francouzské digitální služby měla být plánována daň 3% z celkového ročního příjmu, pakliže firmy nabízejí na francouzském trhu určité digitální služby. S Tyto firmy pokryté zákonem generují nejméně 750 milionů euro příjmů ročně a 25 milionů euro z toho ve Francii. A Francouzští státní úředníci prohlašují, že tato daň je neúměrná a nespravedlivě cílí na některé americké firmy. Spravedlivé daně a uchování eh, dobrých vztahů s našimi sousedy, to je velice delikátní téma a reciproční krok Spojených států není v našem zájmu. Mohu odkázat na obchodní válku mezi USA a Čínou, jakožto například. Nesmíme nic takového dopustit, protože jde o našeho nejbližšího obchodního partnera a má frakce se bude i nadále zasazovat o svobodný obchod, což je jediný způsob, jak zaručit občanům prosperitu. Francie není celá Evropa, a skutečně doufám, že ostatní členské státy ji nebudou následovat. Chtěl bych vás upozornit ještě na něco dalšího. V tomto sále často požadujeme harmonizaci daňové zátěže napříč členskými státy Evropské unie. Většinou to požadují eh, komunističtí kolegové, my jsme ale zásadně proti takovýmto návrhům. Daňová politika je striktně v kompetencích jednotlivých členských států. Děkuji vám za trpělivost a přeji veselé Vánoce. Děkuji moc krát, pane Džambaský. Já bych vás chtěl v jednom opravit. Poslanců tu není, nejsou tu čtyři poslanci, ale pět. Ještě já jsem tady, musíte mě taky počítat. V Catch the Eye se nepřihlásil nikdo, takže dáme slovo rovnou komisaři Hoganovi. Přece jenom jedna žádost o slova. Omlouvám se, kolegové, nepodařilo se mi rychle eh, přihlásit do systému. Vážení kolegové, tady chci říci také za skupinu EKR, eh, že je velkým zklamáním, že tady nemáme větší zastoupení poslanců. Pane komisaři, já bych vám chtěla poděkovat vašemu týmu, eh, že jste Eh, teprve vkrátce ve funkci a už se zabýváte těmito případy jako poslankyně z Irska. No, vy jste z Irska, já jsem eh, z Pánu království. Myslím, že bychom měli i nadále pracovat eh, na základě solidarity v Evropské unii, ať se to týká daní nebo i jiných záležitostí. A je potřeba tento solidární postoj prosazovat i vůči Spojeným státům. A budeme vám jako Irsko moci, nebo moci pomoct jakýmkoliv způsobem, tak to rádi uděláme. Děkuji vám, paní kolegyně Walsh. A teď má slovo komisař Hogan. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří vystoupili eh, v této debatě za jejich zájem. Mohu vás všechny ujistit, že budeme i nadále pokračovat eh, v naší práci, včetně eh, této reakce na tu digitální daň a já v lednu pojedu do Spojených států a tam budu hledat řešení této záležitosti a rád bych eh, se s vaším zvolením, pane předsedo, ještě chtěl poděkovat vám, vašemu týmu za vynikající spolupráci s vámi v roce 2019 a chci vám popřát do koncert eh, do roku 2020 co nejvíce úspěchů. Děkuji vám, pane komisaři, dámy a pánové, tím jsme na konci této rozpravy. Je to poslední schůze v roce 2019. A eh, můžeme tedy eh, ukončit tuto schůzi. Všichni se můžeme rozjet domů a já bych také chtěl vyjádřit jedno přání eh, týkající roku 2020. Eh, chci všem, eh, kteří jste tady vystoupili, říct, že vaše řeči byly zaznamenány, jsou k dispozici a někdo by možná ani nevěděl, pokud se na to bude dívat, jestli to bylo odpoledne nebo dopoledne. Někdo by si mohl myslet, že to tak je pokaždé, ale přitom všichni víme, že kolem poledne plénum bývá plné. Chtěl bych ještě vám popřát hezké svátky a dobrý začátek do nového roku. Přeji vám co nejvíce úspěchů a těším se na další setkání s vámi od plná energie a to myslím eh, nejenom pane komisaře, myslím tím všechny naše spolupracovníky, kteří tady jsou v sále za mnou, nebo i ti eh, tlumočníci, kteří sedí za skleněnými stěnami, kteří jsou vzduch, který dýcháme, protože bez nich bychom eh, se vůbec nemohli dorozumět mezi sebou. A Pan předseda se omlouvá za svůj eh, velmi výrazný regionální akcent a těším se na spolupráci s vámi v příštím roce. Ale vidím, že pan Džambasky se ještě hlásil o slovo. Normálně bych vám slovo nedal, ale v tomto případě to udělám. Току-що му опровергахте, за което ви Já bych se rád nechal opravit. Musíte být velmi přísný, pokud jde o čas a pokračujte v tomto trendu. Co se týká načasování zasedání, tak bychom měli přemýšlet o tom, zda by se vůbec měla konat plenární zasedání ve čtvrtek odpoledne. Myslím, že to je téma, nad kterým bychom se měli všichni zamyslet. Chci poděkovat vám, pane předsedo, pane komisaři, děkuji také tlumočníkům a přeji vám hezké Vánoce, šťastný nový rok. Děkuji vám, pane kolego dzhambazki Zápis z tohoto zasedání bude předložen ke schválení o příštím zasedání a pokud eh, nebudou žádné námitky, tak budou schválena usnesení a přerušuji zasedání Evropského parlamentu a přeji vám hezkou cestu domů.